Buongiorno. Dobrý den. Včera večer se sešla skupina koordinátorů Nedošli jsme k mnohým rozhodnutím, spíše jsme mnohé eh, záležitosti odložili. Ohledně maďarské ústavy jsme se rozhodli, že vyčkáme, eh, co nám sdělí eh, Benátská skupina. Snažili jsme se řídit podle odborných poznatků, podle komparativního práva. A teď vám tedy mohu sdělit následující. Co se týče vyjednávání o přistoupení k úmluvě o e, lidských právech. E, diskutovali jsme o tom, protože dnes večer v Paříži se sejde meziparlamentní skupina. My se budeme držet toho stanoviska, že je třeba společně se shodnout e, písemně, tedy že musí být písemné dohodě a že kandidáti na soudce Štrasburského soudu je třeba vybírat na základě článku 355 smlouvy o e, fungování Evropské unie, neboli tedy e, ze skup... Mm, neboli takto budou vybráni e, kandidáti na soudce. Také jsme se rozhodli, že schůze, která je plánovaná 4. října, se bude konat 5. října ráno. Mezi dokumenty, které byly předloženy k informaci, jsme se zabývali zejména jedním, a to je dokument e, z petičního výboru a odvolává se na e, právo této, tohoto výboru, tedy petičního výboru, aby byl příslušným výborem pro uspořádání možného slyšení, eh, pokud eh, do tohoto výboru dojdou tedy podpisy žádající eh, o iniciativu, podpisy občanů žádající o iniciativu, je tu povinnost tohoto výboru, aby odpověděl, nebo tedy na sebe vzal další iniciativu v tomto případě a tedy může se eh, stát, že občané eh, zašlou petici petičnímu výboru a podle toho je potom třeba postupovat, aby bylo jasné, zda eh, mm, zda je to petiční výbor, který je příslušný, anebo zda je to ústavní výbor pro ústavní záležitosti, který je příslušný pro uspořádání takovéhoto slyšení. To je tedy všechno, co bych vám chtěla říci ze schůze koordinátorů ze včerejška. A můžeme eh, se vrátit k programu našeho výboru. Především vás musím upozornit, že naše eh, schůze je webstreamována. Ze včerejška nám zbyla zpráva pana Martina, která se týkala návrhu nařízení Evropského parlamentu o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu. Předám slovo panu Martinovi, aby nám mohli mm, osvětlit stávající situaci a pustíme se do první diskuze o tomto tématu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, že jste tuto Eh, toto téma přesunuli na dnešní ráno. Jak kolegové vědí, Evropský parlament má eh, eh, právo zřizovat dočasné vyšetřovací komise, které vyšetřují porušení provádění zákonů společenství, případné a případné chyby v jednacím řádu a týká se, týkají se všech institucí a administrativy jako takové. To bych chtěl zdůraznit, protože Předtím se e, toto nevědělo úplně jasně. Vyšetřovací výbory jsou jiné než dočasné výbory, které se e, ustanovují například na e, zkoumání změny klimatu. Jsou to všechno ad hoc výbory podle článku 175 a 176 výbory pro konkrétní účely. Musí vyšetřovat zejména chyby v administrativě související s evropskými zákony této zprávě řeším eh, schopnosti parlamentu eh, eh, vytvářet takovéto výbory a řeším také to, zda by parlament neměl mít větší pravomoce při provádění takovýchto vyšetřování. Od roku 1995 byly takové výbory pouze tři. Není to tedy něco, co se děje každý den a něco, co vidíme v rámci třeba i jednoho celého funkčního období. Jednalo se o výbory Transit, ESBI a EQUI, tedy pro vyšetřování transitního režimu, pro vyšetřování týkající se BSE a vyšetřování týkající se krize společnosti Equitable Life Assurance Society. Zejména e, právě poslední případ, týkající se z Equitable Life Assurance Society, e, na základě něhož je tento návrh zprávy vypracováván, protože e, ta komise neměla dostatečné pravomoce, aby celou situaci řádně vyšetřila. Postup při vytváření eh, těchto komisí je zakotven v Maastrichtské smlouvě, ale eh, jak asi víte, eh, podrobná ustanovení této smlouvy pak spočívaly na meziinstitucionálním souhlasu. Tato procedura se pak změnila Eh, to je tedy eh, článek 226, kde se uvádí, že pravidla stanoví Evropský parlament z vlastního podnětu zvláštním legislativním postupem pro obdr- po obdržení souhlasu Rady a Komise formou nařízení. Eh, tato zpráva tedy má řešit doporučení v, z vyšetřování společnosti Equitable Life a e, provést e, novou formu. Eh, kritérií a pravomocí týkající se tohoto tématu. Eh, co tedy zjistila komise v případě společnosti Equitable Life? No, jednak, že nemá vlastně žádné pořádně pravomoce, kromě toho, že řekne, co je špatně a jmenuje několik svědků. V podstatě, když se i vyvolal nějaký svědek, který řekl, ne, není to tak, tak eh, ta celá věc spadla pod stůl, což pro vyšetřovací komisi není žádoucí. Eh, nebyly také žádné důsledky ani, ani postihy, které by souvisely s křivým svědectvím. V, takovým, v takovém případě neměla eh, komise možnost požádat národní soudnictví o pomoc, eh, ne, nebylo možné požadovat svědectví nebo výpověď od konkrétních jednotlivců a Eh, vlastně nebylo vůbec jasné, kdo na jaké úrovni v rámci infrastruktury institucí bude mít přístup k dokumentu tohoto vyšetřování. Takže navrhované změny jsou eh, jednak, eh, a to je poměrně důležité, protože vlastně nechceme Eh, získávat informace jenom za účelem získávání informací. V rámci rozsahu vyšetřování by komise měla mít eh, přístup ke všem dokumentům týkající se, týkajícím se tohoto tématu v rámci EU nebo jednotlivých členských států právnických a fyzických osob. Vyšetřovací komise by také měla mít eh, právo požádat jakéhokoliv rezidenta v Evropské unii, včetně administrátorů, k k rozhovoru, kde by odpovídali podle svého nejlepšího vědomí a podle pravdy na zadané otázky. Komise by rovna, rovněž eh, měla mít eh, pravomoc eh, vyzvat členské státy a instituce k tomu, aby tyto jednotlivce na dané rozhovory posílali. Co tím myslím? V první instanci se komise rozhodne, kdo bude zastupovat ji samotnou. Ale pokud se během vyšetřování ukáže, že nějaký jednotlivec má možná k dispozici určité informace eh, v rámci vnitřní struktury instituce jako takové, měli bychom mít pravomoc vyzvat tohoto jednotlivce, aby rovněž podal eh, to, eh, podal to, co ví. Nechceme tím samozřejmě podporovat eh, nějaké tendence házení klacků pod nohy samozřejmě. Eh, samozřejmě musí tyto výpovědi být podávány vždy eh, tak, aby nebyly v rozporu s, se služebním řádem a jeho ustanoveními. Členové institucí EU by samozřejmě byli povinni reagovat na takovouto výzvu od komise a tady musí zajistit určitou úroveň spolupráce. E, poté ve všech případech porušení e, by se měly aplikovat příslušné sankce, e, například v případě křivého svědectví, uplácení svědků nebo o odmítnutí výpovědi. Svědkové jsou rovněž vyzýváni, aby dávali informace o, tom, o událostech tak, jak se v minulosti udávali, s důrazem na to, co se kdy stalo. Eh, odmítnutí spolupráce by vyústilo v sankce. Pokud jde o jednotlivce, eh, tak zde členské státy budou postupovat podle příslušné národní legislativy, tak aby ty sankce byly eh, účelné a efektivní. Samozřejmě i tvrdší sankce ze strany EU by byly na místě v případě nespolupráce nějakých členů institucí EU. Pokud je podezření na porušení práv, tak eh, tam by vyšetřovací komise měla eh, zejména za úkol zjistit eh, samotnou podstatu nesprávné administrace. A jenom abych to schrnul, pane předsedo, je to velice obsáhlé téma, byl to velice obsáhlý úvod, uvědomuji si a těším se na případné otázky od eh, ostatních kolegů. Chci rovněž zdůraznit, že jakákoliv vyšetřovací komise nemá jenom jeden výsledek. Eh, poté se musí v rámci parlamentu rozhodnout, jak se bude situace řešit, jaká doporučení se učiní. Eh, občas jsou to doporučení pro jiné instituce, pro jiné organizace, které poté budou muset jednat. Vyšetřovací komise má tu roli, aby odhalila pravdu. A je důležité, aby měla pravomoc, aby toto mohla učinit ale prosím, eh, aby nedošlo k nedorozumění, pokud jde o sankce. Mluvíme o, sancí, o sankcích, které budou použity, když lidé odmítnou dát komisi eh, informace. Nejedná se o sankce na základě výtku vyšetřování. Neznamená to tedy, že bychom někoho posílali do vězení, když ho usvědčíme z eh, nesprávných postupů. Vyšetřovací postupy v podstatě říkají to, podle našeho názoru jsou toto fakta a tak dále a navrhujeme ty a ty kroky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Martine. Nyní mohou promluvit dva poslanci. Já jsem ještě chtěl eh, se na něco zeptat. Eh, ohledně těch tří předchozích zpráv, pane Martine, ty tři předchozí, výbo, eh, ty tři předchozí vyšetřovací komise, o kterých jste hovořil, já jsem, o kterých jste hovořil, které to přesně jsou? Já jsem to nezaslechl správně. Slyšel jste mě, pane Martine, prosím? Ano, pane předsedo, byly tři. Jednak tedy komise Transit pro vyšetřování transitního režimu společenství se souvislostí se společnou zemědělskou politikou a e, jiných, s jinými případy zboží přecházející přes hranice. Poté e, vyšetřování týkající se BSE a potom vyšetřování týkající se krize společnosti Equitable Life Assurance Society což vedlo k tomu, že nová britská vláda ve skutečnosti začala eh, jednat. Předchozí vláda se k tomuto moc eh, jednoznačně postavit nechtěla. Děkuji, paní Jachtemaky má slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Za skupinu ALDE eh, chci říci, že vítám návrh této zprávy od pana Martina Myslím, že právo na vyšetřování je velice důležitou součástí kontrolních pravomocí Evropského parlamentu. Cílem je, aby byla zjištěna pravda o minulosti. A také eh, si myslím, eh, že by neměla být eh, chápána tedy jinak. My máme legislativní pravomoci, a ne, nechceme ani e, nemáme soudní pravomoci. Nicméně tyto komise potřebují pravomoci, které jim budou umožni, umožňovat, aby vůbec tato administrativní šetření eh, mohly vést. Souhlasím s panem zpravodajem Martinem, že vyšetřovací komise by měly mít přístup ke všem dokumentům, a ke všem informacím, e, které jim mohou být užitečné při jejich práci. Protože jinak nemohou správně pracovat. Tyto informace mohou získat od Evropské unie a také od národních eh, orgánů a nebo od eh, fyzických či právnických osob. Také by měly být, mít pravomoc eh, předvolávat subjekty ať už to jsou tedy zaměstnanci Evropské unie nebo národních eh, orgánů. Měl by mít možnost také převolávat eh, technické experty a další eh, osoby, které jejíž výpověď je důležitá pro vyšetření daného případu. Velice mne těší a uspokojuje to, že tato zpráva, tento návrh zprávy je dobrým základem pro další debatu pro eh, práci v našem výboru. Děkuji. Grazie. Děkuji vám. Paní Aňo. Thank you, Chairman. Uh, uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl tento výbor upozornit na stranu 26 eh, vysvětlení, kde se objevuje slovo předvolat. Nevím, eh, jestli to je chyba překladu, protože v anglické verzi je několik dalších chyb, ale pan Martin používá toto slovo dvakrát nebo třikrát eh, a použil ho vlastně i teď, když k nám mluvil. Je to takové takové záludné, protože předvolat znamená silou vyvolat. Eh, jak víte, v Británii jsme eh, toto vnímáme velice, eh, velice citlivě, protože Britové si budou teď myslet, že nějaký cizinec za ním může přijít a donutit ho, aby se účastnil nějakého slyšení. Já bych se chtěl zeptat, jaké sankce se budou používat k tomu, aby se přinutili mý spoluobčané, aby se účastnili takovéhoto slyšení. A dále pan Martin mluvil o házení klacku pod nohy. Já opět nechci, aby zde vznikla nějaká eh, kontroverze. Eh, když se podíváme na situaci například v Británii a britských koloniích, tam k tomuto docházelo velice často. Opět bych se chtěl zeptat, jaké sankce budou oplatňovány. Bronz. Děkuji, pan Bronz. Thank you. Um... <clears throat> Děkuji. Jak už bylo zmíněno, návrh nařízení by nepochybně vyžadoval ehm, tedy přítomnost eh, požadované osoby, ale také by zde byla opatření, která by umožňovala tázat se na různé věci této osoby. A to je velice důležitý zásah do osobních svobod člověka. Já nechci říkat, že by to nebylo vždy oprávněné, ale mělo by také být možné, aby soudy suverénních států takto předvolávaly osoby, jak tomu bývá v každé zemi Evropské unie. Samozřejmě Evropská unie ještě není suverénním státem. Třeba, že někteří mají tuto ambici. Ano. Tyto navrhované pravomoci přesahují pravomoce, které mají vyšetřovací komise ve Velké Británii. Eh, takovéto vyšetřovací výbory mohou Eh, požádat o vysvětlení a jak vidíme na jednotlivých eh, případech, osoby, které jsou takto předvolány, tak se mohou vyhýbat od um, odpovídání dotazu. Jak jsme to viděli v několika případech. Edvina Kary například. A tito lidé se sice zúčastnili takovýchto slyšení, nicméně neodpověděli tak, jak bylo žádáno. A Nevím, zda je správné poskytnout tuto pravomoc eh, nadnárodnímu orgánu, pokud eh, osoby takto neodpovídají ani národním orgánům v národním parlamentu. Pan Duff má slovo. Eh, Pane předsedo, dobrý den. Já jsem velice rád, že se eh, zase zabýváme eh, tímto, to, touto pravomocí, kterou nám dává Lisabonská smlouva a to eh, tak briskně. Já si myslím, že právo prosazovat vyšetřování je jednou ze zásadních charakteristik Evropského parlamentu. A určitě toto právo existuje v různých formách ve všech parlamentech světa. Historicky je pak poněkud zvláštní, že tento parlament toto právo využil vlastně zatím jenom ve třech případech. Já si dovedu představit daleko pravidelnější užívání eh, takovýchto vyšetřovacích komisí po schválení eh, tohoto legislativního balíčku. Takže je důležité, abychom eh, zde odvedli svou práci opravdu dobře. Nejde o soud jako takový, ale jde o určitý prostředek soudní moci. A určitě si všichni dovedeme představit, že jako takové je to téma velice ožehavé. A musíme být proto velice opatrní. Mám dva dotazy. Jednak, jak je to s ombudsmanem? Já se přiznám, že nevidím to, jakým způsobem se upgrade, řekněme, tohoto procesu vyšetřování Eh, skloubí s pravomocemi ombudsmana. Eh, to znamená na přijímání stížností na nekalé praktiky. A chtěl bych se tím pádem zeptat eh, Davida, jestli s ombudsmanem o možné formě interakce v tomto smyslu mluvil, to znamená interakce mezi ombudsmanem a vyšetřovacími komisemi. Myslím, že je potřeba, aby bylo jasné, že nechceme nějak omezit jeho funkce, jeho pravomoci. Pravomoci ombudsmana, rozumějme. Případně bychom také mohli zmínit to, že ombudsman může pomáhat takovéto vyšetřovací komisi v rámci procesu vyšetřování. A to by bylo tedy, aniž by se nijak ovlivnila eh, nezávislost eh, ombudsmana. A můj druhý dotaz. Ehm, já pořád moc nechápu, co se stane lidem, kteří odmítnou vypovídat, zejména členům státní zprávy v členských státech. Protože já si myslím, že národní úředníci by byli předvoláváni poměrně často, aby vysvětlili eh, obvinění z nekalých praktik, například při aplikaci při provádění evropského práva. Myslím si, že je potřeba, abychom si dali pozor na to, abychom nevytvářeli systém, který povede ke konf- k ústavním konfliktům mezi jednotlivými členský státy a Evropským parlamentem. Takovýchto případů už máme dost a myslím si, že k ním nemusíme přidávat další. A ještě jedna poznámka nakonec. Na straně 17 v článku 14 část 3, kde se mluví o přísaze, Když jsem já byl u soudu, tak mě vždy žádají, abych přísahal ještě předtím, než svědčím. A ne potom, co tam vystoupím. Přijde mi zvláštní, eh, respektive standardní formulace je přísahám, že budu mluvit pravdu. Takže jsem se jenom chtěl zeptat, eh, odkud pochází formulace, kterou používáte zde v článku 14. To znamená, přísahám, že jsem řekl pravdu. A e, poté ještě jedna otázka k časovému plánu. Jak rychle si myslíte, že e, se toto vyřeší? Máte pocit, že polské předsednictví bude mít e, vůli v, tomto, v této aktivitě pokračovat? Chiede di parlare la signora Jettermechi. Pan Jettermechi žádá slovo. Děkuji. Paní Jachtemaki. Sorry, sorry. Eh. Řečnice se omlouvá. Eh, kolegové mají pochybnosti o slově předvolat. Já nevím, co je správným výrazem v angličtině, ale chci zdůraznit význam toho, aby Evropská unie měla nějaký druh kontrolní pravomoci. Myslím, že v tuto chvíli všechny národní státy se snaží co možná nejvíce peněz získat od Evropské unie, ale vůbec už nemají zájem o to, co se děje v jiných zemích, nebo jak se ty peníze využívají i v jejich vlastní zemi. A proto si myslím, že Evropská unie potřebuje takovéto kontrolní pravomoci. I členské státy, národní vlády by měly vědět, jak se využívají prostředky například na rozvojovou pomoc a je třeba, aby došlo k vyšetření případů, eh, kdy eh, došlo k nesprávnému řízení či zprávě. Já si myslím, že když Evropská unie rozděluje nebo uděluje finanční prostředky, tak je třeba také vykonávat dohled, kontrolovat eh, situaci aby bylo jasné, aby bylo zajištěno, že administrativa funguje správně. To je naše povinnost. Než předám slovo ještě dalším, tak prosím, Andrew. Jenom abych se k tomu vrátil, pane předsedo. Eh, jaké evropské finanční prostředky se dostaly do eh, společnosti Equitable Life? Nevidím další zvednuté eh, ruce, takže diskuzi může uzavřít kolega Martin. Ale chtěl bych jen se na něco zeptat ještě já sám myslím, že ve všech eh, národních eh, právech, eh, vnitrostátních právech je umožněno, aby parlament nějakým způsobem mohl vyšetřovat situaci. Možná by bylo zajímavé provést komparativní studii toho, jak vypadá situace v jednotlivých státech. Existují už takové studie? To je jen taková poznámka, která mě teď napadla na okraji. V Itálii jsme měli celou řadu vyšetřovacích eh, komisí, například mafie a podobně. Jedním z problémů je vztah se soudními orgány, protože může docházet k určité interferenci, mohou eh, unikat eh, informace, může docházet k různému tlaku a podobně. Článek 226 smlouvy je z tohoto ohledu zcela jasný. Nelze přikročit k vyšetření ve vyšetřovací komisi, pokud v současné době probíhají i soudní e, vyšetřování, tedy soudní řízení, a pokud k tomu dojde v průběhu doby, kdy vyšetřovací komise v parlamentu pracuje, je zapotřebí, aby vyšetřovací komise na dobu soudního řízení přerušila svou činnost. Nejde o to, aby vyšetřovací komise měla stejné nebo analogické pravomoci jako soud. Protože soud rozhoduje o trestních záležitostech, také o um, porušení práv. Parlamenty takováto práva nemají, mají práva odlišná. Vyšetřování se vztahuje spíše k politickému aspektu, k administrativnímu aspektu, takže pokud vyšetřovací komise se drží svých kompetencí, nemůže mm, dojít eh, k nějakému zasahování eh, do eh, soudních záležitostí. Článek 226 mluví jasně a myslím, že další řešení k tomu už není. Není možné, aby vyšetřovací komise například eh, rozhodovala o věci, která již byla rozhodnuta v soudním řízení. To je tedy k informacím, které se týkají platných eh, norem eh, ve vnitrostátním právu. To byla ta poslední poznámka, kterou jsem chtěl uvést a teď předávám slovo panu Martinovi. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji také všem kolegům za relevantní a důležité otázky. Eh, nejprve paní Jatemaki, děkuji vám za vaši podporu, kterou jste vyslovila. Myslím si, že eh, jednoznačně jdeme stejnou cestou. Pokud byste měla nějaké návrhy k tomu, co by se mělo ve zprávě změnit, rád je eh, zohledním v tom smyslu, že souhlasím s tím, že vyšetřovací komise parlamentu mají mít dostatečné pravomoce pro předvolání svědků a k tomu, aby došli k náležitým závěrům. Než přijdu k těm hlavním věcem, eh, chci ještě reagovat na eh, to, co kolega říkal o Equitable Life. Možná, eh, že jsme si nerozuměli, nejde pouze o financování, jde o špatnou administrativu. To znamená porušení evropských zákonů a e, v těchto britských společnostech došlo k tomu, že nebyl, e, nebyla evropská legislativa náležitě prováděna, e, což přesně byl důvod pro zahájení tohoto vyšetřování, protože v důsledku toho trpělo mnoho investorů a mnoho institucí, kteří, které spolupracovali s touto společností a v rámci vyšetřovací komise jsme chtěli zajistit i kompenzace vůči těmto třetím stranám. Všichni zde v parlamentu si jistě vzpomenete na e, ty stovky a tisíce dopisů, které jsme dostávali od různých třetích stran, které od nás chtěly nějako, nějaké výsledky. Takže jsme tím vlastně po, pomáhali i vlastním e, voličům. Eh, je mi líto, že pan Agněv shledává tento záměr takovým podlým do značné míry. Možná je to nevhodnou formulací. Chceme být zkrátka pouze efektivní při předvolávání svědků. Já doufám, že eh, nebudeme toto nijak přehánět. Nevím, jak se pan Agněv eh, staví k takovému postoji vůči dalším institucím eh, Evropské unie. Zkrátka, chceme, aby někdo, koho předvoláme do Bruselu, aby do Bruselu přijel a aby svědčil. Ten mechanismus předvolávací bude, směrovat, bude směrován skrz národní instituce. A to je eh, připomínka pana Bronsna. Není to Evropská unie, která bude nutit jednotlivce, aby sem přijeli. Eh, nebude to Evropský parlament, který bude sankce uplatňovat, to bude úkolem pro administrativu jednotlivých členských států. Takže když chceme použít příklad z Velké Británie, nějaký občan odmítne s námi spolupracovat, eh, je to neoprávněné odmítnutí, tak my potom požádáme britskou justici, pokud se tady na tom shodneme, aby tento eh, postup přeskoumala a pak britský soud eh, určí, eh, zda se jednalo o případ neoprávněného odmítnutí svědectví a pokud ano, tak jaké sankce podle britského práva budou uplatněny. A stejné nebo respektive podobné, to bude v jiných členských státech. Vždy to bude eh, legislativa daného členského státu, která o tom to bude rozhodovat. Pokud jde o to, co říkal pan Dav, jednak ne, eh, zatím jsem s ombudsmanem nemluvil, ale eh, některá ustanovení o našich vyšetřovacích komisích jsou založena na aktualizovaných ustanoveních o funkci ombudsmana, takže funkce ombudsmana je v tomto zohledněna, byla vlastně jakousi inspirací pro eh, tyto změny. Eh, já si nemyslím, jen tak mimochodem, že se jedná o případ kolize mezi tím, co dělá ombudsman a co má dělat parlament. Eh, zkrátka, v daném případě se vždy musí rozhodnout, zda se dané téma bude řešit pouze ombudsmanem nebo velkou vyšetřovací komisí z parlamentu. Pokud jde o přísahu, tak zde eh, se jedná o článek 47.5 Evropského soudního dvora. Upřímně řečeno, nemyslím si, že to je to nejzávažnější, co zde najdete, že eh, dal jsem to tam hlavně proto, aby bylo jasné, že si svědkové mohou, když chtějí, eh, odříkat tuto přísahu. Samozřejmě v rámci 27 členských států máme diametrálně odlišné soudní systémy, pokud jde o typy přísahy. V některých členských státech přísaha vůbec není součástí eh, tradice. Pokud jde o ústavní eh, kolize, které jste zmínil, samozřejmě sankce se budou uplatňovat v rámci mechanismu členských států. Eh, takže myslím si, že ústavní kolize nenastanou. Nicméně Eh, než toto vstoupí v platnost, musíme dosáhnout institucionální schody. Eh, teď, pokud jde o velice důležitý dotaz váš, pane předsedo, tak jednak eh, pokud jde o nějaký soudní proces, který bude zahájen v rámci vykonávání vyšetřovacího výboru, nemáme zde žádné ustanovení o tom, že by parlament mohl rozhodnout Ehm, o tom, zda se vyšetřování pozastaví. Eh, samozřejmě to bude vždy záviset na daných podmínkách, na daném případu eh, a vůbec celkovém kontextu. Takže rád bych toto ustanovení do zprávy ještě zakomponoval. Ehm, my jsme sekretariát požádali, aby se podíval na to, co se děje v členských státech a dávám tři příklady, dva nebo tři. Například v Belgii Eh, došlo zde, eh, zde může dojít na základě odmítnutí svědectví v vězení na 8 dní až 6 měsíců. Eh, křivá výpověď má sazbu 2 až, měsíce až 3 roky. Nebo ve Francii odmítnutí předvolání nebo odmítnutí svědectví může znamenat pokutu až 7500 euro nebo uvěznění až na dva roky. V Lucembursku křivé svědectví nebo uplácení svědků opět vězení Eh, na dva měsíce až tři roky a pokuta od 123 euro, což je zvláštní, nevím, jestli to je správně, až do 7476 euro. Takže určitě povědomí o tom, jak vypadá situace v jednotlivých členských státech máme. Eh, samozřejmě pokud si eh, výbor bude myslet, že je, to, eh, že je to záhodno, tak provedeme podrobnější průzkum toho, jak tato situace vypadá ve všech členských státech. Teď pokud jde o ten časový plán, z neformálního kontextu a z neformálních rozhovorů, pokud vím, by se o toto velice zajímalo dánské předsednictví, což si myslím, že by s naším časovým plánem velice dobře velice dobře fungovalo, protože faktem je, že toto téma bude ještě vyžadovat poměrně značnou diskusi v rámci parlamentu. Budeme to na plenárním zasedání diskutovat někdy v listopadu, v prosinci a budeme muset vyjednávat s eh, následujícím předsednictvím. Eh, nemám samozřejmě žádné přesné termíny, ale myslím si, že zhruba tak to by to mohlo mít. Ehm, na závěr chci říct, že neformálně jsem byl v kontaktu s členy komise. Eh, děkuji tedy panu Sekovičovi za jeho komentáře a za jeho zájem o toto téma. Chtěl jsem toto říct vlastně eh, hned na úvodu, ale zapomněl jsem na to. Chci poděkovat eh, sekretáři komise, protože s ním jsem mluvil už na začátku roku Eh, a oni mi dodali nějakou dokumentaci, která obsahovala vlastně přesně to, co jsem potřeboval pro vypracování své zprávy. Takže eh, mé cíle zatím splněny byly a jak doufám, budou splněny cíle tohoto výboru. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Dobře, takže si myslím, že i my bychom si měli stanovit harmonogram u nás ve výboru a myslím, že cílem zpravodaje je, abychom mohli hlasovat u nás ve výboru v dohledné době, takže bychom mohli hlasovat 11. října u nás ve výboru. Šlo by to, pane Martine? Což by znamenalo, že bychom v červenci mohli provést druhou výměnu názoru. 14. září eh, v půlnoci by byla lhuta pro pozměňovací návrhy, 19. září by se diskutovaly pozměňovací návrhy, 4. října by se Eh, dále tedy to mohlo probrat a 11. Eh, října by se mohlo hlasovat. Pokud nemáte žádné výhrady, protože pan Martin kývá, můžeme se podle toho říct. Dobře, takže tím jsme vyčerpali bod číslo 7 a můžeme pokročit dál a to je k hlasování. Ještě není 10 hodin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 Přejete si případně eh, začít hovořit o vašem tématu? Dobře, můžeme tedy prozatím přejít k bodu. 15. K bodu 15. Ah. A to je evropský eh, semestr. Mohl byste, prosím, pane Tarkovský, uvést toto téma? Až dojdeme tedy do eh, desáté hodiny, začneme hlasovat a přerušíme toto téma. Prosím, pane Tarkovský, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. My máme předložit stanovisko o evropském semestru výboru Ekon eh, k jeho zprávě. Tuto zprávu připravila paní Pervanš Beres. Jak víte, jedná se o koordinaci makroekonomických eh, politik a přeskum politik také Evropským parlamentem. A to je novinka z loňského roku. Na základě smlouvy článku 1.121 ohledně dohledu a článku 136 o posilování spolupráce při eh, dohledu nad rozpočtovou disciplínou eh, v členských státech. To jsou tedy navrhované právní základy. Členské státy mají připravovat své národní reformní programy, své plány eh, stability. Ty jsou následně přeskoumávány Evropskou komisí. Novinkou je to, že v celém tomto úkolu, kterému se říká Evropský semestr, úloha Evropského parlamentu nebyla jasně vzata v úvahu Eh, adekvátně vzata v úvahu od počátku a výbor ECON v průběhu vyjednávání o nařízení o evropském semestru eh, paní Wortmann Kohl, která je vyjednavačkou k tomuto tématu. Eh, a tedy tento výbor se ve zprávě snaží jasně definovat úlohu parlamentu. Chtěl bych připomenout eh, kolegům, že se jádá o řádný legislativní postup. Nyní mm, ukončujeme první čtení. Eh, včera se konal jeden z posledních trialogů. Myšlenka spočívá v tom, abychom se účastnili ve třech etapách celého procesu. V první fázi tedy, že bude sestaven společný meziparlamentní výbor, kde by měli být eh, zástupci Econ, Empl a Buč těchto tří výborů a e, měli by takto e, se setkávat pro celého evropského semestru. E, evropský semestr by měl začít koordinační fází. Parlament navrhuje, aby nejdříve tedy příslušný komisař zahájil tuto dobu odpověďmi ve výboru EKON, následně, aby došlo k meziparlamentním parlamentním schůzí mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, posléze, aby byla za tebou Evropská strategie 2020 a následně na plenárním zasedání by rada odpovídala na otázky parlamentu. To je tedy ta koordinační fáze. Pak je to fáze dohledová. V dohledové fázi bychom konali za, zacílená slyšení, eh, semináře, při kterých by členské státy finalizovaly své národní reformní a stabilizační programy. Ekon by organizoval eh, diskuze, kulaté stoly se experty a všechno toto by bylo tedy prováděno veřejně zde v Evropském parlamentu. Následovalo by druhé setkání interparlamentární mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. V těchto dvou fázích já vidím, po té, co jsem hovořil s oběma vyjednavači a také s Evropskou komisí, vidím, že tyto dvě fáze nejsou příliš kontroverzní. Je zde eh, jasno, co chceme z naší strany, víceméně je naše pozice přijímána ostatními institucemi. Eh, jablkem sváru je ta třetí fáze celého návrhu, již se říká follow-up, tedy eh, další monitorování situace. A my si přejeme, aby členské státy vysvětlovaly před Evropským parlamentem své pozice, své politiky a aby také předsedové vlád eh, odpověděli otázky o stabilizačních mechanismů. Eh, víte, že členské státy si, mm, s tím mají určité problémy, takže jednotlivé členské státy by museli přestoupit před Evropský parlament a museli by vysvětlovat své politiky, nebo Kdyby došlo k mobilizaci stabilizačního mechanismu, tak na radě jednotlivé členské státy by musely ospravedlnit nebo odůvodnit své pozice před Evropským parlamentem, což je ta nejvíce kontroverzní záležitost celého postupu a myslím, že to je také nejobtížnější bod vyjednávání. Eh, důležitá věc, která se nás týká, je třeba rozhodnout, eh, je to věc, která se týká našeho ústavního výboru, a to je, jak nastavit vztahy. Rada a do určité míry komise, alespoň jak já to vidím, se chtějí, eh, to chtějí mm, Eh, stělesnit v eh, nařízení, zatímco my bychom si přáli meziinstitucionální dohodu, která by tedy měla upravovat tyto vztahy vzájemné. Já jsem to zatím viděl tak eh, a mohu říct, že trialog zatím probíhal, včera probíhal. A já mohu říci, že jsme směřovali tedy ke kompromisu, protože na, na jedné straně zde tedy byla touha po tom nařízení, na druhé straně um, druhá strana tedy chtěla meziinstitucionální dohodu. Otázkou je, co my si vlastně tedy přejeme, jakou úlohu chceme mít a e, Stanovisko Evropského parlamentu, které je tedy vyjádřeno příslušným výborem ECON, je velice jasně známé, ale je to ještě pro nás širší otázka, kterou je třeba řešit a to, jaký dopad eh, může mít takovýto mírnější, měkčí koordinační mechanismus eh, interinstitucionální dohody. Neboli je třeba definovat úlohy eh, tohoto nástroje. A pak jsou další otázky, zejména pro výbor Jury, který už se vyjádřil ve svém stanovisku, protože se jedná například o to, jaký základ bude použit ze smlouvy, pak tu jde o rozhodnutí soudního dvora, e, protože některá rozhodnutí soudního dvora uvádějí, že e, lze použít více právních základů ze smlouvy na jednou e, a jsou zde spory, zda má být použit článek 121 nebo 136 nebo oba. Jak víte, je tu obecná ústavní zále, otázka ohledně těchto nástrojů. Za druhé, jaké je stanovisko Evropského parlamentu k tomu všemu. A zda bychom se měli snažit je prosazovat nebo na něm dál budovat. A za třetí je to otázka tedy právního základu ze smluv. To jsou tedy tři hlavní témata, která já vidím jako v současné době e, nejvýznamnější, ale jsem otevřený vašim e, názorům a jsem otevřený další diskuzi. Je třeba, abychom zahájili práci záhy, protože, jak jsem už uvedl, první čtení téměř skončilo. Pan Duff má slovo. Ještě se omlouvám, já jsem to špatně přečetl. Jako první eh, bude hovořit pan Gualtieri. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že je velmi vhodné, aby náš výbor vyjádřil své stanovisko k evropskému semestru. Protože, jak už řekl pan Tarkovsky, ehm, kromě té otázky úlohy Evropského parlamentu v rámci Evropského semestru, což je sama o sobě už významná otázka a je řešena ve zprávě paní Beres, Otázka evropského semestru budí ještě eh, obecnější eh, dotazy, protože evropský semestr má zvláštní právní institucionální status. Chtělo by se mi říct, že neexistuje. Evropský semestr není technicky upraven žádnou změnou kodexu etického v paktu stability. Zatímco ve sdělení, v obou sdělení komise, které předložili Evropský semestr, je Evropský semestr předkládán jako prvek vhodný pro syntézu a koordinaci jednotlivých prvků hospodářského řízení, eh, jak v, v daňových aspektech, tak pro makroekonomickou stabilitu, tak pro podporu růstu. Neboli v těchto třech pilířích, eh, Nehledě na celý tento úvod, který tedy stanoví, že evropský semestr eh, jakýmsi způsobem shrnuje a koordinuje jednotlivé prvky eh, hospodářského řízení, tak samotné upravení, eh, definování evropského semestru je uvedeno jen v jednom jediném aktu týkajícím se jen jednoho z těchto pilířů, a to je etický kodex paktu stability. Ano, eh, členské státy koordinují své hospodářské politiky v rámci EU, což je v článku 5 a článek 121.6 uvádí, že parlament a rada upravují prvky definující upravující hospodářské řízení a dozor prostřednictvím jednotlivých nařízení. Myslím tedy, že náš výbor by především se měl zabývat institucionálním statutem evropského semestru a poskytnout mu takovýto institucionální status. A proto především bychom měli říci, že zatímco ve zprávě paní Bere se hovoří o tom, že evropský semestr může být upravován nařízením anebo meziinstitucionální dohodou, myslím, a já to tady navrhuji, protože to je jen prvotní výměna názorů, myslím tedy, že bychom měli uvést, že na základě článku 121.6 je zapotřebí, abychom měli nařízení. Za druhé, myslím, že toto vyvázání evropského semestru z přímého vztahu e, se všemi tedy prvky, e, že tedy v současné době je jen v jednom z pilířů e, hospodářského řízení, to vytváří určitou nevyváženost. Je tedy zapotřebí, abychom evropský semestr vyvázali z této nevyvážené situace, abychom měli zde přísnost rozpočtovou, růst a Evropský semestr by se měl tedy by měl být nadefinován lépe. Evropský semestr by neměl být jen jakýmsi derivátem paktu stability, ale měl by být vnesen jako e, průřezový prvek politik e, Unie. Aby měl tedy základ právní, institucionální, ale měl i politický dopad. Jde totiž o to, abychom valorizovali myšlenku, že eh, politika EU je vlastně celek mnoha politik, které je třeba koordinovat jak horizontálně, ať už to jsou tedy politiky stability či růstu, tak jak si i ve vertikálním smyslu. A to, že jednotlivé politiky členských států i politika Unie je také třeba koordinovat, nebo je to rozpočet EU, jsou to strukturální fondy, jejichž působení a Eh, a plnění eh, též musí být koordinováno na jedné straně členskými státy a na druhé straně Evropskou unii. A proto eh, evropský semestr se takto má stávat vertikálním a horizontálním prvkem koordinace všech těchto politik. Ze všech těchto důvodů si myslím, že status evropského semestru je třeba posílit. Evropský parlament právě proto, aby mohl také posílit svou úlohu, aby tento evropský semestr byl také spíše Ehm, semestrem nejen vlád, ale aby byl semestrem i eh, parlamentu, by měl usilovat tedy o jasné vyjádření statutu evropského semestru. Pan předseda. Vidím, že se zapsali další řečníci, pan Dav, eh, Bronz. Nadešla chvíle hlasování. Pane Bronci a pane Dafe, pokud budete chtít promluvit jen stručně, Možná bychom mohli tento bod dokončit a o trochu spozdit hlasování. Přejete si hovořit později, pane Dafe? Dobře, takže přerušíme na dobu hlasování projednávání tohoto tématu. A po hlasování budeme pokračovat dále, než pan Dav, pan Bronz budou eh, se vyjadřovat k tomuto tématu následně. Ale nyní budeme hlasovat.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 bude nás informovat, jak eh, postupovat dál. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 12. Nejdříve tedy budeme hlasovat o kompromisním návrhu A, uvádí pan předseda. Pane Dafe, byl bych vděčný, kdybych mohl něco poznamenat, než začneme hlasovat. Bude to stručné. Především chci poděkovat kolegům z dalších politických skupin za eh, velice dobrou spolupráci, za ducha spolupráce, s ní jsme dosáhli tohoto kompromisu, zejména u kompromisu C, kde pan Schorikas má ústní pozměňovací návrh. Ten najdete na třetí stránce hlasovacího seznamu. jde o to, aby tam byl zařazen text, že na žádost politické skupiny může předseda svolat e, plnou schůzi výboru. A veškerá zodpovědnost za sepsání hodnocení spočívá na koordinátorech. A k plné schůzi výboru by došlo jen v případě, kdy eh, nedošlo tedy k dohodě mezi koordinátory. Koordinátoři eh, eh, reprezentují politické skupiny. Koordinují tedy politické skupiny. Myslím tedy, že především by bylo zapotřebí přidat konkrétní, že žádost o to, aby zde byla dodána ještě e, ta slova na žádost jedné politické skupiny, že je tedy nadbytečné v tomto textu. E, jde o to, že by v tomto případě mohli dan, daný pokyn dát například generální tajemnici politických skupin, kteří nebyli součástí eh, nebo neúčastnili se schůze eh, výboru. A mohlo by tak dojít eh, k, k tomu, že na poslední chvíli Eh, by mohl být tedy ehm, kandidát na komisaře ještě jednou eh, mm, takto pozastaven a nám jde o to, aby výbory byly co možná, eh, aby mohly co možná nejlépe přeskoumat návrh komise, nebo ten návrh předsedy komise na komisaře s veškerou úctou k panu eh, Sadegasovi se nebudu stavět proti tomuto hlasování o ústním pozměňovacím návrhu. Respektuji jeho právo předložit ústní pozměňovací návrh, ale pro mne a pro skupinu ALDE se budeme, mohu říci, že se eh, postavíme proti jeho pozměňovacímu návrhu a žádost pana Foxe o hlasování po částech u znění evropské úsilí nebo evropanství. Tam tedy bude eh, hlasování po částech, ale já jsem eh, proti zrušení takovéhoto výrazu, protože vychází ze smlouvy a je zapotřebí, abychom velice přesně eh, se řídili zněním smlouvy. Děkuji. Chodarkas. Velice stručně, pane předsedo. Děkuji panu Dafovi, že se nepostaví proti tomuto pozněvacím návrhu. Pokusím se jej pokusím se stručně vyvrátit vaše podezření. Toto není smysl pozměňovacího návrhu, protože hlavním smyslem, tím smyslem pozměňovacího návrhu bylo, že vždy tu je povinnost svolat schůzi výboru. Po tomto kompromisním návrhu, protože to tak není, protože praxe tak nevypadá, více autority mají koordinátoři ale výsledek rozhodnutí kurátorů může být rozlišný, rozličný. V jednom případě to může být jednoduché, snadné, a pak je tedy oprávněné nesvolávat eh, schůzi výboru. Ale pak může dojít k tomu, že rozhodování bude obtížné, které může skončit pozitivní nebo negativním eh, výsledkem. Nyní hovoříme o situaci, kdy koordinátoři se neschodnou a pak tedy žádají výbor, aby výbor se rozhodl. Může se ale stát, že koordinátoři se sice shodnou, ale budou si přát, aby eh, výbor potvrdil jejich rozhodnutí. To je velice demokratický přístup a v tom právě spočívá smysl tohoto mm, eh, pozměňovacího návrhu, v tom smyslu, aby politická skupina mohla požádat o svolání schůze výboru, tak eh, aby bylo potvrzeno rozhodnutí, které bylo učiněno na úrovni koordinátorů nebo nepotvrzeno. Takže politické rozhodnutí se může obírat různými směry, my to teď nemůžeme ovlivnit, ale jde o to, aby celý tento postup byl co možná nejdemokratičtější. Můžeme tedy přikročit k hlasování. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A. Kdo je pro kompromis A? Proti? Zdrželi se přijat jednohlasně. Odpadá 12 a 1. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Jeden hlas proti. Je přijat. 14. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti? zamítnout. 13. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 3. Kdo je pro? Proti? Jeden zdrželi se přijat. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Jednohlasně přijat. Kompromisní návrh D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odpadá další. Následuje kompromisní návrh B. Kdo je pro? Eh, ah, c'è un, eh, è Kompromisní návrh B. Op obsahuje ještě další prvek, a to je žádost o kolegy Foxe o hlasování po částek. Nejdříve musíme tedy hlasovat o slovech evropanství. Kdo je proto, aby zůstala zachováno slovo evropanství, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Pět proti. Je tedy přijat. Budeme hlasovat o celém pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh E Nemáme tu 17. Pan Messerschmidt, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 18. Kdo je pro? Proti? Přijat. 10 proti 9. Pozměňovací návrh. Sedmička je stažena. Odpadá, osmička je stažena, Není 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odpadá devítka. Následuje kompromisní návrh C, kde je opět žádost o hlas, kde je, kde je ústní pozměňovací návrh. Nejdříve tedy budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu a poté o celém textu. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Deset proti sedmi je tedy přijat. Budeme hlasovat tedy o celém tom textu. Kdo je pro? Proti? Přijat. Další pozměňovací návrhy odpadají a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Závěrečné hlasování, prosím, zvedněte ruku, kde pro. Proti 18 proti jednomu. Tato, tato zpráva je schválena a já blahopřeji kolegovi Andrew Duffovi k této ke schválení této tak dlouhé a náročné práce. Budeme hlasovat o subsidiaritě, proporcionalitě a inteligentním, inteligentní regulaci. Chci požádat kolegu Messerschmitta, aby nám vysvětlil své stanovisko k pozměňovacím eh, návrhům ještě předtím, než začneme hlasovat. Uh, Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. Chci podělat, poděkovat kolegům a sekretariátu za pomoc a spolupráci. Myslím si, že jsme ve všech pozměňovacích návrzích dosáhli takového znění, se kterým snad budou možni, mo moci souhlasit všichni e, zde přísedící. Doporučuji všechny pozměňovací návrhy ke schválení, které jsou nyní v programu, tak, aby toto mohlo být postoupeno výboru Ekon. Děkuji. Eh, Vzhledem k tomu, že zpravodaj je pro pozměňovací návrhy, které tu jsou, ať to jsou pozměňovací návrhy od pana Rangela, Šolce, Moreiry, Dafa, paní Jatemaky. Myslím, že můžeme hlasovat en blok. Pan Daf. Ne, nemůžeme, uvádí pan předseda. Pan Dav, myslím, že bychom mohli hlasovat amblok, ale u pozměňovacího návrhu 10 od pana Morejry, kde uvádí, a to si myslím, že to bude asi lingvistický problém, uvádí tedy že hodnocení výsledků, hodnocení dopadu je povinné. Možná by mělo být, ale není. Je to žádoucí, ale není to povinné. A proto já bych chtěl navrhnout, abychom zde eh, napsali slovo žádoucí, ne abychom psali slovo povinné. Zdá se, že v jiném jazyce eh, v dánštině to je jinak, ale já zatím dánsky neumím. Uh, <laughs> Ještě se k tomu vrátíme, ale chtěl bych vám navrhnout, vzhledem k tomu, že u pozměňovací návrhu 13, 14, 15 jsou nějaké potíže. Budeme hlasovat o třech prvních pozměňovacích návrzích, potom 13, 14, 15 a pak o dalších pozměňovacích návrzích až do desítky. O němž budeme diskutovat a následně tedy o 11 a 12. Takže nejdřív budeme hlasovat o jedničce, dvojce a trojce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Pozměňovací návrhy 13, 14, 15. Kolega Tarkovský říká, že lze hlasovat všechny tři společně, nebo s tím je nějaká potíž. Jeden po druhém. Dobře. Takže nejdříve o pozměňovací návrhu 13. Kdo je pro? proti, Prosím vás, budeme hlasovat ještě jednou. 13. Kdo je pro? Chi è contrario? Proti. 10, 10? 10, 8. Ah, 8. Allora è approvato. Přijat. Čtrnáct. Kdo je pro? Proti. Stejná většina jako předtím. Kdo je pro? 15. je přijat. Pan Dav chce promluvit? Nerozuměl jsem vám. Mikrofon, prosím. Ano, A hlasování nebylo tedy jednohlasné. Dobře, byla to většina. Já jsem jenom chtěl říct, že nesouhlas je také demokratický způsob vyjádření. Perfetto, mi sembrava di aver visto tutte le mani alzate. Mně jenom připadalo, že jsem viděl všechny ruce nahoře, takže není to schváleno všemi hlasy, ale většinou hlasů. Můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích v dalším bloku od čtyřky do devítky. Kdo je pro? Proti? Nevidím žádné ruce, jsou přijaty. Pozměňovací návrh 10. Eh, chtěl bych eh, lépe pochopit, oč se jedná. Pane Dafe, můžeme hlasovat rovnou, nebo je třeba o tom ještě mluvit? No, eh, pan Morera říká, že to hodnocení Eh, výsledků, eh, hodnocení dopadů je povinné. Ale to tak není. V smlouvě se neříká nic o povinnosti. Samozřejmě je to věc, která je vhodná a žádoucí. faktem je, že eh, se tento nástroj nepoužívá příliš často. Takže já navrhuji, abychom místo slova povinné řekli žádoucí. Jen bych jenom upozornil na to, že to, co právě řekl Andrej Duff, je v německém znění podle mého názoru jinak. Tady ten problém není, protože tady v německém textu je vyjádřeno. Okamžik, prosím. Promiňte, teď jsem ztratil ten řádek. Je tady vyjádřeno přání aby se to předepsalo povinně, ale není napsáno, že je to již stanoveno jako povinnost. Allora, sì, sembra che vi sia testo originale Původní text je anglický, kde se hovoří o povinnosti quella sono d'accordo. Allora, eh, il testo originale... Ah. Chi è che vuol parlare? Messerschmitt. Pan Messerschmitt si přeje slovo? Já bych tomu neměl uh, výhrady k tomuto ústnímu pozměňovacím návrhu. Můžeme prostě jen změnit uh, eh, změní, to není problém. Já samozřejmě nevím, co by tomu řekl pan Moreira. Vabbè, d'altra parte la Commissione sovra... Na druhé straně výbor je mm, suverénní, takže může rozhodnout. Musíme se řídit podle anglického textu. Nejedná se tedy o problém překladu, ale spíše o jazykové vyjasnění. Takže jde o to, abychom místo slova povinné napsali žádoucí. Pokud se na tom shodneme, můžeme takto hlasovat. Pane předsedo, když si teď ještě jednou čtu italskou verzi, v italské verzi se píše něco jiného. Není tam ani slovo povinné, protože tam by mělo být povinné podle smlouvy a to by bylo špatně, ale není to ani žádoucí, naopak je tam psáno eh, nezbytné, politicky nezbytné, nikoli právně nutné. Změnit nezbytné v žádoucí by znamenalo omezit to, co si přál pan Moreira. A já si nemyslím, že indispensable by bylo povinné. Ano, politicky indispensable neboli nezbytné ještě neznamená, že je něco právně závazné. Pan Moreira tu není, ale měli bychom zachovat jeho úmysl Eh, slovo žádoucí je v tomto případě nedostatečné. Pokud tedy eh, je to považováno za nezbytné, je to i žádoucí. Schodněme se tedy. Pan Gualtieri navrhuje, aby slovo povinné bylo nahrazeno slovem politicky nezbytné. Ne, pan Dav navrhuje žádoucí. Já osobně si myslím, že ten termín je správný, protože v podstatě to znamená, že by se něco mělo e, udělat. Není to mm, termín příliš vzdálený od slova nezbytný. No, mandatory is not correct. In, indispensable does it exist? Yeah, yes, indispensable does exist. We may, make, we may put indispensable. Which is... Slovo indispensable nezbytné existuje v angličtině. A je dosti dvojznačné. Je to šikovné slovo v tomto kontextu. Takže si můžeme shodnout na slově nezbytné. Já bych se nad tím dlouho nepozastavoval, protože se tím nic nezmění. E, takže my tam nemůžeme napsat povinné. E, tato věc se navíc vyskytla jen v anglickém textu. Shodneme se tady na slově indispensable, nezbytné. Quindi dispensabile. Bene, allora la proposta... Návrh tedy i z jazykového hlediska, ten nejschudnější pro všechny je ten, co je v italském textu, tedy nezbytné, výraz nezbytné. Můžeme tedy hlasovat o takto opraveném pozměňovacím návrhu číslo 10. Prosím, zvedněte ruce, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kontrári. 12, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Ještě... E o 11 a 12 jsme hlasovali společně. Ale proč se to zopakujeme. Hlasujeme o 11 a 12 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Následuje závěrečné hlasování o celém textu návrhu tohoto stanoviska. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato a blahopřeji kolegovi Messerschmittovi. Následuje hlasování A to myslím, že to byla první zpráva od kolegy Messerschmitta, je to tak? Následuje onen dopis.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 a to je výklad článků 13 a 18 jednacího řádu o volbě předsedů. Po včerejší diskuzi jsme sformulovali dopis, jímž odpovíme předsedovi Evropského parlamentu Buskovi. Text máte. Hlasovat nebudeme o detailech, ale jen o závěrečné formulaci, eh, kterou vám teď můžu přečíst v mm, odstavci třetího od konce. Pokud jediný místo předseda má být nahrazen a je jen jeden kandidát na toto místo, může být zvolen aklamací. Předseda má pravomoc rozhodnout, zda se bude hlasovat nebo volit hla, eh, aklamací a nebo prostřednictvím tajného hlasování. Zvolený eh, kandidát po zvolení eh, přijímá místo, místo předsedy, kterého nahradil. Jste pro? Proti? Zdrželi se přijat tento dopis. A můžeme přejít k dalšímu bodu. Bod číslo 13. Výklad článku 50 a 51 o dohodách o přidružení kde se příslušná část dohody vztahuje na obchodní dohody. Ono to sice bylo na pořadu jednání, já se omlouvám, uvadí pan předseda, ale ještě eh, nedospělo do vhodného stádia toto, eh, ten, tento text, takže o něm hlasovat nebudeme. Ještě máme tedy teď 20 minut, takže můžeme dále pokračovat v projednávání zprávy pana Tarkovského a mm, počkáme na příchod paní Jory. Ke zprávě pana eh, Tarkovského hovořil pan Gualtieri a chystá se promluvit pan Daf k evropskému semestru. Uh, yes, um... Ano, děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že potřebujeme v souvislosti s evropským semestrem eh, článkem 121.6 eh, nařízení. To je, myslím, poměrně jasné. Vyžaduje to od nás smlouva. A pokud se nepletu, tak e, je to i požadavek zprávy Volmako. který byl e, uveden i v těch dalších pěti návrzích e, balíčku pro hospodářské řízení. Ale mám dotaz ohledně stavu diskusí v trialogu. Eh, k jakým do, prokrokům došlo při včerejším jednání? Myslíte, že je šance dostat toto do prvního čtení v červenci? Protože pokud ano, tak, potře, tak se potřebuje eh, tento výbor ještě sejít na zvláštním zasedání, ještě před diskusí tohoto tématu na plenárním zasedání. Ale mám takový dojem, že eh, se kvalita tohoto balíčku ještě zlepší, když eh, to budeme probírat v druhém čtení, protože budeme mít více času, ale nicméně chtěl bych eh, znát váš názor na to, jaká je aktuální situace. Děkuji. O slovo žádal kolega Bronz. Děkuji, pane předsedo. Instrukce pro členské státy o makroekonomické politice a fiskální politice a tak dále e, jsou e, zcela evidentně kroky k odstranění suverenity členských států. Státy, které mají euro, e, když budou něco namítat, tak se jim řekne, že už suverenitu vzdali a mají řízené rozpočty tím, že přijali jednotnou měnu. Samozřejmě já bych eh, řekl, že euro vůbec neměli přijímat. Samozřejmě chápu, že na toto budou i odlišné názory. Nicméně eh, naše vlády, i ta předchozí, i ta současná, velice moudře, a to není slovo, které o své vlastní vládě používám často, velice moudře eh, se euru vyhnuli. Takže já si myslím, že když nám někdo říká, jaká naše monetární a fiskální politika, obecná makroekonomická politika má být, je jednoznačně zásahem do našich státních zájmů. V případě Velké Británie eh, samozřejmě vzhledem k našemu eh, opt-outu eh, je doporučení, ne instrukce. A na rozdíl od zemí eurozóny eh, nebude naše vláda podléhat žádným sankcím nebo pokutám, když se ehm, eh, toto doporučení neschválí. Pokud vím, možná budou nějaké návrhy, které budou volat po schromáždění ministrů vlády Velké Británie a potom, aby přijeli sem eh, a vystoupili v Evropském parlamentu a ehm, obhájili nějak, eh, jakékoliv odchylky od tohoto doporučení. Zatím k tomu souhlas ve Velké Británii není, ale možná, že nás někdo bude nutit. Na, to nevím, jak bude vypadat, nemám, na to, nemám k tomu žádné informace. Chtěl bych se také zeptat, jaká, jaké bude stanovisko ostatních zemí mimo eurozónu, které nemají tu výhodu opt-outu, jak ji má Velká Británie, a které eh, jsou zavázány přijmout euro, až splní uh, Eh, eh, příslušná kritéria. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo a proto předám slovo kolegovi Tarkovskému, aby mohl odpovědět. Tak, eh, já vím, že to je velice složité téma. My při, eh, připravujeme stanovisko na zprávu Beranž Report, ne na nařízení jako takové. Eh, pokud jde o zprávu Paranž Beres, tak můžeme hlasovat v září. Na to je dost času, ale pokud chceme mít dost vlivu, pokud jde o nařízení jako takové, tak je situace o něco složitější. Je jasné, že eh, otázka, zda naše stanovisko ovlivní to nařízení, je úplně jiná. Jiná věc, ale informace, které mám ze včerejška, je, že se schyluje k prvnímu čtení a k dosažení dohody v prvním čtení. Dohoda je velice blízko, ale, jak říkám, nevím, jaké jsou konečné výsledky, nevím, jestli se podařilo dohody dosáhnout eh, pro první čtení, to zkrátka nevím. Eh, faktem je, že by bylo možné odhlasovat toto stanovisko ještě před štrasburským zasedáním, ale procedurálně se nejedná o stanovisko na nařízení, ale na zprávu Branche Perez. A tím pádem je ještě složitější, kdybychom měli zabíhat tím směrem, jaký navrhuje pan Galtieri, protože když se pokusíme změnit celou logiku evropského semestru, tak si situaci výrazně stížíme protože samozřejmě eh, si můžeme toto cvičení provést, ale eh, rozhodnutí už často padla, pokud jde o nařízení, takže by ta práce přišla v niveč. Nejprve bych navrhoval tedy, abychom zjistili, zda se dosáhlo dohody. A potom eh, je ještě otázka, jak pak postupovat v rámci tohoto výboru. Pokud se dohody dosáhlo, tak se musíme zeptat sami sebe, zda má smysl, abychom se snažili celé téma zpracovat rychleji a hlasovat třeba v červenci. Na druhou stranu, pokud k dohodě zatím nedošlo, možná bychom to celé trochu popohnat měli. Například v rámci eh, měny názorů s reportérem, eh, se spravodajem a alespoň eh, říci naše stanovisko. Takže navrhuji, abychom nejprve zjistili, jaká je situace a poté, abychom se rozhodli, jak budeme postupovat. Jak říkám, eh, formálně bude ovlivnění celého procesu poměrně složité, zejména pokud eh, i, i, i kdybychom se shodli, že chceme změnit eh, celou logiku evropského semestru, tak to bude velice složité. I tak, jak navrhoval pan Galtieri. Ještě zbývá tedy stanovit, jak budeme postupovat dál. Myslím, že musíme počkat na to, jak dopadnou eh, věci, které na nás nezávisejí, eh, ale musíme se rozhodnout, jak budeme postupovat dál. Eh, Výbrokon by měl dosto, do, rozhodnout 12. září, takže pokud máme něco ovlivnit, měli bychom jednat předtím, to znamená 11. července. Eh, myslím, že bychom na pořád jednání, pokud souhlasíte, dá to na pořád jednání, tedy na naše zasedání 12. července, Případně můžeme toto téma zase stáhnout, kdyby to bylo zapotřebí, ale měli bychom se přepřít, že to budeme probírat. Pan Gualtieri? Ano. Já nemyslím, že eventuální úprava evropského semestru nařízením by nemělo smysl po schválení těchto šesti návrhů. V těchto šesti návrzích bereme na vědomí, že v evropském semestru se jedná tedy o postup a technické věci, zatímco v tom balíčku governance hovoří o obsahu. Tam se hovoří o většinách a o tom, jak má to vše fungovat. které se vztahují k etickému kodexu o e, paktu stability. Pokud se tento etický kodex stane nařízením, tak se nic nestane. Bylo by tedy možné říci, že je e, že by bylo zapotřebí mít nařízení i poté, co tento balíček e, pro governance, pro zprávu a řízení bude takto už e, upraven. Pan Tarkovský. Ano, samozřejmě, ale potom je také otázka, jak daleko můžeme se stanoviskem zajít, protože stanovisko má pouze komentovat zprávu Vanáš Perez a to můžeme udělat, ale otázka, jak daleko v tom můžeme zajít. Scusate, mi viene anche nella... Včera ta diskuze se týkala něčeho jiného. Nejednalo se o výklad nařízení, o tom budeme možná hovořit někdy jindy. Ale na závěr této schůzky mě paní Berez řekla, že co se jí týče, neměla by potíže s tím, aby Rozhodnutí výboru bylo odloženo až eh, do konce září. Takže bychom měli čas ještě 12. září my sami eh, toto stanovisko eh, schválit. Slyšel mě pan Tarkovsky? Včera večer jsem hovořil s paní Beres. Hovořili jsme o něčem jiném, ale zmínili jsme se i o těchto otázkách. A ona řekla, že nemusí schvalovat tento text eh, už dřív v září, takže my jej můžeme zařadit na náš program později. Eh, můžeme jej schválit až v září my sami a následně ve výboru ji schválí později. Na, to, na tento fakt jsem pozapomněl, proto vás nyní o něm informuji. Pokud se tedy shodneme, můžeme odložit diskuzi o tomto tématu na září na září. Eh, takže budeme mít dost času na úvahy. Výborně. A teď už nám zbývá jen vyčkat příchodu předsednictví. Chci ještě připomenout, že další mimořádné zasedání se bude konat. V červenci 4. července od 19 hodin do 20.30 to bude mimořádné zasedání s polským předsednictvím. A další schůze, ty řádné schůze se budou konat 11. a 12. července. Nyní je zapotřebí, abychom tedy vyčkali příchodu paní Jury, která přijde v 11 hodin. Prosím, neodcházejte, abyste zde byli eh, připraveni, a abychom si mohli vyslechnout eh, zprávu z maďarského eh, předsednictví. Paní Děry už hovořila na začátku semestru o plánech předsednictví rady a myslím, že je zcela oprávněné, abychom zde byli přítomni a také vyslovili naše poznámky a odpovědi. Allora, riprendiamo la seduta e... Milé kolegyně a kolegové, můžeme pokračovat v našem zasedání a s radostí zde vítáme zástupkyni maďarského předsednictví paní Dury, která nás všechny velmi dobře zná. Byla poslankyní zde spolu s námi, nyní pracuje ve vládě své země a v průběhu maďarského předsednictví jsme měli několikrát příležitost se sejít jak v Maďarsku, tak zde eh, ve výboru. Paní Děry už prohovořila na začátku maďarského předsednictví a osvětlila nám, nastínila nám program maďarského předsednictví. Nyní přichází opětovně ke sklonku předsednictví, aby se nám tedy eh, vyspovídala, aby nám řekla, co bylo vykonáno. Výbor pro ústavní záležitosti se zabýval různými zajímavými aspekty. Tím nejvýznamnějším může být zpráva Rok Valtieri ohledně článku 136 změny smlouvy. A myslím, ale že by bylo nejvhodnější vám hned ponechat slovo, aby následně i kolegové poslanci mohli položit dotazy. Prosím, máte slovo, paní ministrině. Děkuji vám, eh, pane předsedo, za tak laskavá slova. Je pro mě skutečně potěšením se vrátit do tohoto výboru a pokud dovolíte, budu pokračovat anglicky, což je taková lingua franca 21. století. Nicméně pro mě potěšením hovořit italsky. Vážení členové Evropského parlamentu, je mi velkou ctí moci znovu vystoupit zde ve vašem výboru. Možná si vzpomínáte, že už jsem vaším hostem byla v lednu společně s ministrem Martinem. A já jsem měla na starosti záležitosti Evropského parlamentu během maďarského předsednictví. Proto padlo rozhodnutí, že k vám dnes přijdu opět já a promluvím o tom, čeho dosáhlo maďarské předsednictví. Chtěla bych eh, uvést několik obecných komentářů a poznámek a budu přitom postupovat podle eh, toho, co nastíl pan Martiny na slyšení zde v lednu a samozřejmě pak budu k dispozici pro eh, jakékoliv vaše dotazy nebo připomínky. Možná si vzpomínáte, že maďarské předsednictví si vybralo velice jednoduché moto Silná Evropa. Nikdy jsme přitom nezapomínali na ten lidský prvek, měli jsme proto slogan Silná Evropa s lidskou tváří, doslova. Během našich aktivit jsme se skutečně snažili do středu našeho snažení dostat člověka. A vše, co jsme dělali, eh, směřovalo tím směrem, že chceme Evropu posílit. Naše předsednictví proto šlo tou cestou, eh, šlo tou cestou, která je velice přátelská vůči parlamentu. Jak doufám, udělalo naše předsednictví i na vás tento dojem, to znamená ten dojem té přátelskosti vůči parlamentu. Probíhalo několik konzultací, ne pouze těch povinných konzultací, ale i nad rámec povinných e, konzultací o zlepšení meziinstitucionálních vztahů a myslím si, že se nám podařilo i v této oblasti dosáhnout významného pokroku. Nebylo tomu e, pouze v důsledku mé práce jako bývalé členkyně Evropského parlamentu, samozřejmě takovou tu snahu potřebujeme mít na obou stranách toho pomyslného jednacího stolu. Byl to také přístup mé vlády a našich ministrů a státních tajemníků, kteří vedli jednání rady. Vždy se zohledňoval parlament, snažili jsme se zakomponovávat eh, stanoviska parlamentu právě protože si uvědomujeme jeho důležitost a uvědomujeme si nové institucionální nastavení, které eh, funguje od Eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. To byl tedy ten vodící princip, eh, který jsme používali při eh, během našeho předsednictví v silné Evropě, během našeho předsednictví v Radě. Používali jsme asumci, že potřebujeme lepší meziinstitucionální vztahy. Co vlastně znamená silná Evropa? To znamená silná měna, silné instituce, které spolupracují a silné společné politiky. Já teď nebudu zabíhat do úplných podrobností zde na tomto výboru, ale myslím si, že prosazováním schody o hospodářském řízení se nám podařilo posílit společnou měnu. Přijali jsme také závěry Rady o energetice a o politice soudržnosti a o společné zemědělské politice. A to jsme dělali proto, že si jsme jisti tím, že když budeme mít tyto silné společné politiky, posílíme tím celou Evropskou unii. A tím, že budeme interně silní, získáváme vyšší konkurenceschopnost i na mezinárodním poli. Of course it's... I wouldn't make a final... Já samozřejmě... bych eh, chtěla eh, udělat konečné posouzení. Dnes můžeme říkat, eh, že tyto diskuse jsou velice důležité, ačkoliv ne, ne, nevyřešily úplně všechno. Stále probíhají další trialogy a faktem je, že rada se teprve dostala k jednáním o nových členech Evropské unie minulý pátek a e, teprve teď tedy se e, připravilo nové sjednocené stanovisko o přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Bohužel nemám žádnou křišťálovou kouli, nevím tedy, jaký bude konečný výsledek ale chtěla bych poděkovat parlamentu za podporu, eh, která byla velice jasná už od začátku jednání o chorvatském přistoupení k Evropské unii. Chci poděkovat parlamentu za to, že podporoval chorvatské členství a za to, že už od začátku jsme byli v kontaktu se zpravodaji a snažili jsme se zakomponovat stanovisko Evropského parlamentu do stanoviska Rady ještě před jeho eh, definitivním verzí. Ještě jedna obecná poznámka, prosím. Všichni si pamatujeme, že tento rok začal takovým zklamáním na straně parlamentu. Eh, já jako bývalá poslankyně Evropského parlamentu jsem s parlamentem soucítila, pokud jde o balíček o hospodářské řízení a hospodářskou reakci na krizi. Faktem je, že parlament eh, byl do jisté míry vyloučen a osamocen a vyloučen z procesu eh, rozhodování. Maďarské předsednictví hrálo významnou roli při zdůrazňování eh, metody společenství. Momentálně je situace taková, že máme mnohem zdravější meziinstitucionální vztahy, které nám umožňují lépe řešit tato témata na společné rovině. Začala bych eh, pozměňovacím návrhem smlouvy, což je eh, jedna věc, na kterou jste se ptali ministra Martiniho v lednu. A je to zároveň oblast, ve které jsme dosáhli významného pokroku. Samozřejmě toto není proces, který by řídilo předsednictví, byla to pouze součást, jedna ze součástí tohoto komplexního hospodářského reakčního balíčku na krizi. A hlavní zodpovědnost přitom měla Evropská rada. Nicméně společně s komisí i parlament eh, podával svá stanoviska a spolupracoval v tomto, eh, na tomto tématu. A děkuji vám, pane předsedo, a děkuji celému tomuto výboru za spolupráci, kterou jste nám dali. V únoru a v březnu eh, nastalo poněkud obtížnější období, kdy jsme byli v intenzivním kontaktu se zpravodaji a nakonec musím říci, že jsme velice rádi, že nám par- eh, parlament eh, dával ve svém usnesení velice pozitivní stanovisko na pozměňovací návrh smlouvy a že eh, právě díky této spolupráci parlamentu společně s podporou našeho předsednictví se nám podařilo včlenit velice důležitou větu do mechanismu stability Evropské unie v tom v tom smyslu, že parlament musí být pravidelně informován o fungování právě tohoto stabilizačního mechanismu. Takže toto si myslím, že můžeme zaznamenat jako jedno z významných vítězství našeho předsednictví. Opravdu si myslím, že to byla věc velice důležitá. Nyní bych pokračovala dalším tématem, eh, které eh, bylo zmíněno v lednu eh, naším ministrem. Občanská iniciativa. Je jasné, že v rámci trojky Španělska, Belgie a Maďarska se nám podařilo na toto velice dobře navázat. O, tom, o, o tomto už jsem mluvilo, když jsme zahajovali naše předsednictví Eh, my jsme nakonec celou, celou tuto věc podepsali v únoru a myslím si, že je to veliký milník při zapojování občanů Evropské unie do rozhodovacího procesu v rámci EU. Toto vstoupilo již v platnost, eh, nicméně uplatnitelné to bude až za rok. Eh, to znamená, že první iniciativy budou spuštěny po 1. dubnu 2012. Do té doby musí členské státy přijmout potřebné prostředky na národní úrovni, tak aby mohly zajistit provádění eh, tohoto velice důležitého nového nástroje, který dáváme našim občanům k dispozici. Teď pokud jde o chartu. První hodnocení provádění charty Eh, základních práv bylo již provedeno a byly stanoveny velice jasné závazky vůči zachovávání základních práv. Měli jsme zprávu od eh, komise a na jejím základě jsme provedli hodnocení toho, jak je charta prováděna v jednotlivých členských státech a podařilo se nám eh, zaujmout eh, jednohlasná eh, stanoviska Rady 23. května. Jak doufám, se stane pravidlem, že Rada přijme jednomyslné stanovisko k provádění charty. Pokud jde o listinu základních práv, to byla jedna z našich hlavních priorit, a to jistě všichni víte, vyjednávání začalo minulé léto během belgického předsednictví a zatím proběhla tři kola vyjednávání, tedy v, eh, v době maďarského předsednictví. Poslední eh, je naplánováno na období mezi 20. a 21. červnem. Jsou to jednání eh, na vysoké, vysoce odborné úrovni, a v důsledku, důsledku výborné spolupráce s komisí a radou se nám, myslím, podaří dosáhnout pozitivních úspěchů. Parlament má v tomto procesu vlastní velice specifickou roli. Probíhala jednání mezi, eh, mezi parlamentem a eh, radou Evropy a e, rovněž se jednalo na zasedání Evropské rady, kde se, e, pro, kde se vybírali e, soudci pro soud pro lidská práva. Samozřejmě toto je déle trvající proces a jsem velice ráda, že parlament se v něm takto aktivně angažuje. S vaším dovolením bych nyní přešla k horizontálním tématům Rady Evropského parlamentu. Když jsme stanovovali náš eh, program a naše priority, zaměřovali jsme se na posilování Evropy a na to, aby v centru našich, naší pozornosti byli vždy občané. Uvědomili jsme si, že meziinstitucionální vztahy jsou často problematické. Všichni si vzpomeneme na komplikované diskuse na konci loňského roku o e, rozpočtu. A e, myslím si, že právě tím, že se nebojíme diskutovat o složitých tématech, e, e, a v důsledku toho se meziinstitucionální vztahy zjednodušují. Samozřejmě si všichni uvědomujeme problémy spojené s těmito tématy. Někteří se nás snažili odradit od snahy se v tomto angažovat a Myslím si, že mohu říct si, že eh, velice často, když jsme se snažili parlament přesvědčit o určitém názorům, o určitém názoru v, eh, v souvislosti s konkrétních téma, v konkrétních tématech, eh, se nám začaly objevovat problémy z dlouhavých diskusí a různých výkladů, různých ustanovení smluv a zkrátka se nám nepodařilo dosáhnout toho, čeho jsme dosáhnout chtěli. Jedna věc je naprosto jasná. Evropští občané nebo občané celého světa se vlastně nezajímají asi moc o to, zda se my dokážeme shodnout eh, na nějakém tématu v důsledku nekompatibilních korelačních tabulek, nebo eh, je jim v podstatě jedno, zda se něco má provádět eh, v přenesené pravomoci nebo jinak, protože tomu často vůbec nerozumí. Eh, nicméně my jsme dospěli až do bodu, kdy bylo jasné, že musíme udělat alespoň něco. Proto jsme zahájili jednání a na základě naší žádosti parlament vytvořil vyjednávací tým, kterému předsedal pan Leinen. A eh, byly zde zastoupeny všechny velké eh, strany. A pustili jsme se do tří hlavních témat, korelační tabulky, účast parlamentu na mezinárodních konferencích a přístup eh, k tajným dokumentům. S parlamentem jsme odsouhlasili, že toto jsou naprosto zásadní témata, která nám brání v tom, abychom eh, postupovali rychleji v řešení ostatních záležitostí, které parlament řeší. A zároveň jsou to témata, kde má zásadní význam Lisabonská smlouva, například pokud je o účast Evropského parlamentu na mezinárodních konferencích, kde bylo potřeba eh, připravit podmínky pro zvýšenou eh, angažovanost a lepší roli parlamentu. Zahájili jsme rovněž eh, vyjednávání v radě, tak, abychom mohli schválit proceduru zapojení Evropského parlamentu při vyjednávání víceletého finančního rámce. Všichni víme, že je to právě tato debata, která určí politický směr našich akcí pro příští dva roky, přičemž role parlamentu se stupňuje. A eh, chtěli jsme zkrátka stanovit naprosto jasný postup tak, aby až na konci června komise připraví návrh, eh, budete moci vy v parlamentu začít okamžitě jednat samozřejmě poté začnou velice složité diskuse nad procedurálními otázkami. Zde jsme dosáhli po velice dlouhých a náročných jednáních schody i v členských státech. Já už teď budu velice stručná, abyste měli dost prostoru pro dotazy eh, tedy teď o těch jednotlivých tématech. Přístup k tajným dokumentům, k utajovaným dokumentům. Eh, bylo nutné zajistit přístup parlamentu k utajovaným dokumentům eh, ve věci přístupu Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru. Eh, o tom se hlasovalo minulý týden a rada dospěla k několika důležitým rozhodnutím. Nebylo to vůbec jednoduché, ale podařilo se nám přesvědčit členské státy aby dali parlamentu přístup k těmto dokumentům. Samozřejmě nestačí eh, eh, toto řešit eh, jako, jako jednotlivé instituce, pokud chceme dospět k nějakému konečnému řešení tohoto tématu. Proto jsme se rozhodli určit odborníky, kteří se tímto tématem velice intenzivně zabývají a budou se snažit dosáhnout všeobecné schody. Rada má pro toto velice přísná pravidla, to možná víte, a pokud vím, tak byro parlamentu dospělo rovněž k důležitému rozhodnutí v tom smyslu, že parlament vytvoří takové podmínky, aby se mohla stejná bezpečnostní pravidla použít i v parlamentu. To znamená stejná, jako se používají eh, v radě. Čímž se eh, umožní přístup parlamentu k utajovaným dokumentům. Je tu ještě jedno téma, které se momentálně řeší. E, opět téma velice složité. Konkrétně týká se e, e, standardu bezpečnostních prověrek v rámci Evropského parlamentu. To se v jednotlivých členských státech liší, někde to členové Evropského parlamentu mají, jinde ne. Takže opět zde musíme najít eh, společné řešení a jak doufám, i eh, tato jednání budou pokračovat během polského předsednictví a snad se nám toto téma podaří uzavřít. Pokud jde o účast parlamentu na mezinárodních konferencích, eh, Rada neschválila požadavek Evropského parlamentu na předchozí eh, povolení. V podstatě eh, je to nyní tak, že je potřeba poslat seznam poslanců, kteří se mají účastnit dané eh, mezinárodní konference ne čtyři týdny předem, ale pouze dva týdny předem. Shodli jsme se rovněž na konzultačním schématu s členy Evropského parlamentu tak, abychom je informovali o vnitřních koordinačních zasedáních, kde budou eh, stanoviska Evropského parlamentu zohledněna a eh, v rámci Koreperu eh, se rovněž dosáhlo schody. Já jsem tyto informace minulý týden předala panu Lénemu ve Štrasburku a s vyjednávacím týmem parlamentu se setkáme příští týden v rámci miniplenárního zasedání zde v Bruselu takže jak doufám, se nám podaří získat i reakci předsednictví. Pokud jde o korelační tabulky, podle mého názoru je právě toto téma tématem, které nás zdržuje v pokroku v legislativní oblasti. Situace je taková. Z roku 2003 máme eh, interinstitucionální dohodu mezi třemi institucemi, která říká, že používání korelačních tabulek by se mělo podporovat. Mezitím eh, se zde na parlamentu a na konferenci předsedů minulý eh, prosinec rozhodl, že zde nelze přijímat žádné směrnice v oblasti spolurozhodování, které neobsahují korelační tabulky, což implikuje, že komise a parlament se shodli, že použití korelačních tabulek bude povinné. Od té doby se legislativní proces významně stížil, protože rada nebyla součástí této dohody a členské státy Eh, zkrátka nepřijali to, že eh, parlament eh, jim vytváří nějaké závazky na základě jednání, kterých se neúčastnili. My jsme v rámci vyjednávacího týmu zahájili diskuse i o tomto tématu. Připravili jsme dva návrhy pro členské státy. Nicméně členské státy je nepřijali. Spolupracovali jsme na nich s generálním sekretariátem rady a s komisí, ale Vzhledem k té velice složité, velice složité situaci, v tom smyslu, že parlament chtěl po, po, používat korelační tabulky povinně, pro nás bylo, byla situace velice složitá, protože se tím vytvořila taková atmosféra, kdy bylo velice složité přesvědčit členské státy eh, o nějakých, eh, o vůbec, o, vůbec o tom, aby se tímto tématem zabývali. Učinili jsme velice konkrétní návrhy. V v určitých bodech jednání jsem dokonce měla dojem, eh, eh, zejména eh, v podstatě i na zasedání předsedů výboru, že členové Evropského parlamentu souhlasí se stanoviskem předsednictví, to znamená zaměřit se vyloženě na tematický obsah nové legislativy a ne pouze na legislativní proces jako takový. U některých témat se, na, témat se nám podařilo dosáhnout dobrých kompromisů, Nicméně jsme nedosáhli eh, všeobecného kompromisního přístupu, který by nás z této složité situace vyvedl. Podali jsme velice konkrétní návrhy. Velice důležité téma se týkalo použití koleračních tabulek při vakcinaci skotu, proti kataraktální horečce. A velice těžko se vysvětlovalo občanům, že eh, Scott proti eh, této velice zákařné chorobě nebude očkován, protože se nemůžeme shodnout, jak to bude s korelačními tabulkami. Dokonce jsme učinili návrh, eh, který vyvstal z těchto jednání, navrhl to jeden člen vyjednávacího týmu, Eh, v tom smyslu, že pokud eh, parlament toto rozhodnutí může odložit na určitou dobu, tak, aby rada měla alespoň nějaký čas probrat se podrobnostmi a najít eh, kompromis, který by byl přijatelný pro všechny, pokud jde o korelační tabulky, čímž by se vytvořila pozitivnější atmosféra, která by pak umožnila projednání těchto témat. byli bychom bývali byli připraveni přijmout eh, použití korelačních tabulek, pokud jde o toto očkování, pokud bychom dosáhli eh, určité doby pozdržení této povinnosti. Nicméně na konferenci předsedů toto nebylo přijato. Minulý týden jsme pak učinili další návrh, eh, na který zatím nemáme reakci. V podstatě jsme vytvořili, na, vytvořili souhrn témat, která jsou pozdržena v důsledku meziinstitucionálních eh, potíží. Já vám tento seznam velice ráda předám. Je to seznam o dvou stranách. Eh, a jsou to všechno témata, kde se nám podařilo dosáhnout schody v oblasti tématu jako takového, ale pouze zde jsou určité právní problémy, které celou věc zdržují. Faktem je, že bude velice složité vysvětlit důvody, proč se toto zdržuje našim občanům. Zejména například studentům z určitých zemí, kteří nedostanou, eh, nedostanou stipendium. A velice těžko jim budeme vysvětlovat, že se jedná o problém spolurozhodování a jiných témat, které už měsíce čekají na schválení v důsledku eh, těchto našich meziinstitucionálních potížích. Podobné to je i s pěstiteli banánů, kteří nebudou dostávat eh, kteří nebudou dostávat kompenzace opět v důsledku těchto problémů. Takže jaké by bylo řešení? Eh, řešením by byla vyšší flexibilita a uvědomění si odpovědnosti jak na straně parlamentu, tak na straně rady, tak, abychom mohli eh, a tak, abychom se mohli posunout dopředu a nečekat jenom na vyřešení různých těch kliček, smyček a uzlíků mezi našimi institucemi. Nicméně už mluvím příliš dlouho, takže už přestanu. Chtěla jsem vám pouze nastínit eh, celkovou situaci, eh, jaká v současnosti panuje v oblasti meziinstitucionálních vztahů ještě jednu větu k, k rejstříku transparentnosti. Vím, že eh, k tomuto tématu bylo eh, dokonce parlamentní usnesení. Je nám jasné, že musí dojít ke schodě mezi komisí a parlamentem. Po snahách našeho předsednictví nám teď rada dala pravomoc, že při podepisování této meziinstitucionální dohody můžeme učinit i politickou deklaraci v tom smyslu, že rada je připravena zahájit eh, trilaterální vyjednávání o roli eh, rady v tomto eh, rejstříku. Faktem je, že jako rada nejsme příliš vystaveni eh, lobbingu, tomu jsou vystaveny hlavně členské státy, ale i přesto eh, si myslím, eh, že parlament v této otázce transparentnosti hraje velkou roli. Pokud jde o proceduru, odeslali jsme dopis, to se týká tedy role parlamentu v rámci vyjednávání MFF. Nebylo vůbec jednoduché eh, přesvědčit členské státy, aby toto přijali, ale náš ministerský předseda poslal eh, dopis předsedovi Buskovi minulý týden kde vysvětloval to, co se děje na, prezidentské, na, na předsednické úrovni a na úrovni reprezenta- eh, eh, zástupců v Evropském parlamentu, v tom smyslu, že máte plné právo na informace a souvislý soustavný kontakt s předsednictvím v rámci eh, tria a to tedy za tím účelem, aby parlament mohl získat všechny potřebné informace tak, aby sám mohl efektivně fungovat. Jak doufám, tyto informace vám budou poskytnuty a doufám, že tento návrh předsednictví bude parlamentem také schválen. Je to zároveň návrh, který zohlednil i Koreper v rámci TRIA. Dámy a pánové, to je tedy z mé strany teď už opravdu všechno. Chci říci, že se mi s vámi pracovalo velice dobře eh, za posledních několik měsíců. Samozřejmě skončí naše předsednictví v radě, ale jak doufám, eh, přátelský přístup tohoto parlamentu bude pokračovat i v příštím předsednictví. Mohu vám slíbit, že Maďarsko bude nadále jako členský stát velice přátelské vůči Evropskému parlamentu. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji vám, paní Děry, za vaše slova, za vaši rozsáhlou zprávu. Eh, a já jsem chtěl promluvit jako první z kolegů, protože jsem se osobně také zabýval otázkou rejstříku transparentnosti a přistoupení rady k tomuto rejstříku. Já chápu, že rada prožívá odlišnou situaci od eh, situace poslanců či parlamentu. Nicméně nelze vyloučit, že by docházelo k nějakým tlakům nebo také kontaktům eh, i třeba u jednotlivých členských států. A eh, přistoupení k tomuto rejstříku by mělo také symbolický význam, vyjádřilo by transparentnost celého komplexu legislativních eh, orgánů. Evropský parlament eh, žádá eh, paritní úroveň s radou, protože rada je tedy zástupce států, zatímco parlament je zástupce občanů. Tedy přistoupení rady by mělo také symbolický význam. Podepsání rady o tohoto rejstříku měl symbolický význam. Nyní bychom vám rádi poděkovali za vaše eh, činy a teď předám ještě slovo kolegům. Jako první paní místopředsedkyně Gurmaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, milá paní Jury, Koncem ledna k nám hovořil pan Matony a Myslím si, že hovořil o velice důležitých záležitostech, hovořil o všem tom, co bude důležité v rámci maďarského předsednictví a také o tom, že se připravují určité, že jsou připraveny balíčky k jednání a během eh, maďarského předsednictví byla diskutována také určitá ústavní témata, eh, například změna smlouvy i jiná témata a také bylo poukázáno na to, že eh, mnoho věcí muselo být realizováno velice aktuálně. Něco se povedlo, něco ne, to jste sama řekla, paní ministrině ale mám radost, že jste teď poukázala na to, že občanská iniciativa mohla být završena. Já jsem také nesla odpovědnost za tuto oblast, pracovala jsem v rámci výboru AVKO a doufám, že i já jsem mohla přispět svou malou měrou E, potom dalším velice důležitým tématem maďarského předsednictví e, byl přístup Chorvatska a 24. a 25. se bude v Bruselu konat summit a myslím si, že je nesmírně důležité, aby došlo k podpisu tohoto důležitého dokumentu. To je pro mnoho z nás nesmírně významné. Musí to být úspěchem a také to úspěch bude. E, balíček Europlus. Pakt Europlus eh, to je také doplnění evropského mechanismu stability, to se týká tématu společné ekonomické politiky, společné hospodářské zprávy, společné zprávy ekonomických záležitostí a zde je také důležité, abychom sledovali stejné cíle. 23 členských států eh, se bude vydávat svou cestou, ale potřebujeme i komunitární přístup, protože je třeba posílit stabilitu naší měny. To je pro nás nesmírně důležitý cíl. A tady proti tomu existoval i odpor. Dále otázka, jak to bude vypadat dále se Schengenem. Eh, tady jsme také zažili velice živou debatu o eh, eventuální vstup Bulharska a Maďarska eh, k Schengenu. Vstup Maďarska a Bulharska, eh, pardon, Bulharska a Rumunska do Schengenu. To bylo vlastně z jedných, jeden z nejdůležitějších bodů při maďarském předsednictví. Eh, k tomuto tématu se také konalo specifické zasedání v Budapešti. Další otázkou je, jak to bude vypadat dále s eh, otázkou financování a zřízením finančních záležitostí. To je tedy záležitost, která se bohužel odstla poněkud v pozadí, ale mám důvěru v to, že budeme moci dospět k určité jednotě s komisí. Děkuji vám mnohokrát, paní státní tajemnice, za to, že jste přišla mezi nás. Jistě nebyla vaše práce snadná, ale mohla bych říci, že celkově mám dojem, že to byla profesní, profesionální práce, kterou jste vykonala. Nyní paní Gurmaj, které chci poděkovat, požádal o slovo kolega Bronce, má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Zmiňovali jste se o implementaci charty základních práv. Jak víte, tři země, včetně Velké Británie, obdržely takzvaný opt-out případě České republiky opt-out byl cenou zaplacenou za podpis Lisabonské smlouvy, pokud se správně pamatuji. Někteří členové tohoto výboru, kteří vědí o evropských eh, ústavních záležitostech více než já, že tyto optauty jsou bezcené, protože Lisabonská smlouva poskytuje tedy nebo ukládá povinnost implementace. Zeptala jsem se několik osob z komise, zástupce předsednictví, myslím už několika zemí, několika osob, kteří jsou ústavními experty. A nikdy jsem neobdržel uspokojivou odpověď, nikdy jsem dokonce neobdržel vůbec žádnou. Uvědomuji si, že obsah některých částí ehm, Lisabonské smlouvy může mít různé reakce ale teď o tom konkrétně nehovořím. Mně jde o implementaci charty. Platí tyto optauty nebo jsou tyto optauty bez cena? Já se omlouvám, že tu otázku opakuji. Činím to jen proto, že jsem dosud neobdržel uspokojivou odpověď. Pan Dav. Paní ministrině, jsem velice rád, že vás zde opět vidím. Chci vám poděkovat za liberální politickou skupinu, za vaši hm, obrovskou práci. Eh, Pocituji trochu pocit frustrace z toho, že jste mohli vykonat více za předsednictví, ale to se stává všem předsednictvím. Takže vidíte, že nejste některá diskriminováni. Je pravda, že toto období přináší jakousi protireakci vůči eh, Lisabonské smlouvě. Lidé začínají chápat její plný eh, dopad. K tomu, co řekl pan Bronc ohledně listiny základních práv, ohledně charty. Eh, nejde o to, že Velká Británie má opt-out. Opted right out of the chart. Nemůže tak učinit protokol, omezuje svobodu britských soudů v, ve využívání eh, listiny základních práv při soudních sporech eh, na úkor schopnosti britských občanů požívat plné ochrany této listiny. Takže by nebylo správné to nazývat optautem. Ani britská vláda to tak nez... Eh, eh, britská vláda, pokud to tak nazývá, tak eh, to činí zavádějícím způsobem. Co se týče korelačních eh, tabulek, je zjevné, že korelační tabulky se stávají trošku obsesí. Do jaké do určité míry potřebujeme flexibilitu. Důvod, proč si přejeme tyto tabulky, je, že věříme ve v účinnost eh, a transparentnost legislativy. Myslím, že při mnoha případech se stává, že členské státy sami rozhodují přesně, co chtějí činit, aby mohli převést evropské právní normy do vnitrostátních. Uveřejňují své akční plány a proto já bych chtěl říci, že ta chyba není jen tak plně na nás, ale také na některých z vašich kolegů, na radě, kteří trvají na svém a brání eh, tomu toku legislativy. Mohla byste nám přesněji říci něco více o dohodnotém postupu pro zahájení diskuzí o vyjednávání víceletého finančního rámce a o souvislosti těchto, těchto vyjednávání společně s vyjednáváním o zdrojích. Parlament totiž musí přispívat oběma tématům najednou, komplementárně, Požadavek parlamentu o meziparlamentní konferenci, aby tyto, mm, tato témata na této konferenci mohla být otevřena i pro fórum tedy národních parlamentů společně s evropským, protože se se jedná nejen o rozpočtové výbory, ale i také o výbory, eh, které uvádějí v platnost výdaje eh, jednotlivých parlamentů, tedy jednotlivých eh, států. Je zapotřebí hluboké reflexe v jednotlivých parlamentech. Vyjednávání probíhá na úrovni ECOFINu a to nestačí tam. Nedojde k žádné eh, dohodě a budeme odsouzeni k tomu, že eh, se budeme muset eh, připojit k těm nástinům perspektiv za rok 2013, což si myslím, že bude katastrofální. Evropští poslanci by rádi věděli, eh, kde se mají nacházet v celém tom panoramatu eh, po eh, vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Well, minister, thank you very much. Uh... Děkuji vám, paní ministrině, za práci, kterou jste odvedla. I v tomto parlamentu panoval pocit, že vaše předsednictví bylo, bylo velice přátelské vůči nám. E, dostala se mnoho jednoduchých dotazů, e, na které není potřeba e, tolik politické odvahy. Například ta jednoduchá otázka ohledně MFF nebo otázka ohledně korelačních tabulek. Na ty odpovíte během pár minut. A já mám dalších pár jednoduchých dotazů. Eh, jednak pokud jde o vztahy, a to bude pro vás diplomatická věc, kde budete muset být asi možná trošku opatrnější, eh, o vztahy mezi eh, členskými státy a předsednictvím. Jaké jsou vaše zkušenosti? Musíte být samozřejmě především diplomatka, ale řekněte mi třeba jednu věc, kterou byste chtěla zlepšit, pokud jde o tyto vztahy. To by mohlo být, myslím, docela zajímavé. A v souvislosti s tím to, že jste nebyla přítomná na jednáních eh, SZBP zde v parlamentu, je vám to líto, že jste nemohla na tato jednání přijít, nebo eh, máte pocit, že eh, trvalé předsednictví odvedlo dostatečně dobrou práci? A další věc, než jste přišla, my jsme tady diskutovali o evropském semestru a já bych chtěl znát váš názor na jednání eh, v souvislosti s tímto tématem, zejména pokud jde o požadavky Evropského parlamentu, zejména v těch follow-up, v těch následných procedurách, eh, kdy docházelo k diskusi s členskými státy zde na půdě parlamentu ohledně jejich závazků co do transparentních Eh, a pevně daných procedur, eh, pokud jde o jejich rozpočty. Několik slov, prosím. Děkuji. Komentář nebo mikrofon. Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl rovněž poděkovat za výbornou spolupráci s maďarským předsednictvím. Až skončí, chtěl bych vědět, zda se s námi bude někdo ochoten setkávat i neformálně. Faktem je, že toto předsednictví se potýkalo s mnoha krizemi a e, jedna z nich souvisla s Lisabonskou smlouvou a meziinstitucionálními vztahy zde na půdě parlamentu. Rád bych viděl, jakým směrem se toto všechno teď začne ubírat. Zda například eh, máme naději, že dojde ke schodě a k lepší spolupráci do budoucna, případně zda to je eh, něco, eh, v souvislosti s čím budeme muset ještě dlouho bojovat a snažit se. Faktem je, Protože eh, tady skutečně s tím ústava nepočítá. To teď nemůžete dělat, ale jako si toho předsednictví mě by váš názor nesmírně zajímal, abychom se nedostali do situace, že budeme my muset udělat nějaké obsahové změny. Přičemž chci říci, že parlament samozřejmě bojuje za svá práva, ale zároveň chce nalézt nějaké společné řešení. A občas v minulosti existovaly na radě jakési obranné mechanismy a člověk měl dojem například při zasedání koreperu, eh, že se tam nedodržují texty mm, smlouvy eh, všechno už jsme přečetli, ale asi se tam nečetly také naše věci dostatečně s, i s citem. Dokážu si také představit, že v této smíšené situaci jste vy měla jako předsedkyně rady eh, obtížnou situaci, abyste na jedné straně vyjednávala kompromisy s EP a na druhé straně jste měla potíže, které jste musela jaksi žehlit v rámci rady jako takové, aby bylo možno vyjednávat. A že diplo maté a úředníci diplomacie si občas hrají na nač poslance, to také stěžují, ale uh, Jistě to bylo velice obtížné, čili já bych měl veliký zájem na to, aby se tady situace dostala do pořádka a abychom skutečně pracovali ve smyslu našich občanů. Dovolte mi, abych řekl ještě něco k tomu, co již poznamenal můj britský kolega k základní chartě lidských práv. Eh, ukazuje se, že ve Velké Británii eh, se, nečet, se si nepřečetli eh, charto základních práv, která se výlučně vztahuje na evropského legislativce, na evropské instituce a na jejich transpozici, na transpozici evropských zákonů. A z tohoto důvodu se zaměřuje tato charta pouze na tuto oblast a tudíž při kontrole evropských institucí ze strany základních práv vůbec nemůže existovat žádný opt-out. A to znamená, Velká Británie právem dostala opting out za něco, eh, za co se zasazovaly eh, všechny, všechny státy. A sice to nesouvisí s finančním zákonodárstvím. Také pan Gualtieri žádá o slovo a nyní je obdrží. Děkuji vám, paní ministrině. Také se chci připojit k poděkování za vykonanou práci a chci navázat na témata, o níž hovořil pan Brok, o chci navázat eh, na potíže, o kterých se zde hovořilo, že je musela překonávat vaše předsednictví, bylo zapotřebí se vypořádat s hluboce eh, změněným eh, panoramatem institucí v důsledku vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Potíží tedy není jen aplikace jednotlivých eh, ustanovení Lisabonské smlouvy, ale také hluboké pojetí eh, této kopernikovské revoluce, která tím, že byl ukončen eh, onen režim pilířů a že byl Evropský parlament eh, definován jako přímý představitel, přímý zástupce občanů EU, z čehož následně plyne celá řada důsledků, Eh, pak se jedná o trvalé předsednictví, o vysokou představitelku a další prvky, které se zde objevují. Všechny tyto prvky tedy vedly k vytvoření určitého mm, tření eh, v tomto novém právním rámci. A já jsem chtěl se zmínit o dvou konkrétních věcech. Zkušenost a stanovisko, které si učinilo maďarské předsednictví o samotném semestru. Protože vy jste předsednictvím, které prožilo právě e, svou šestiměsíční dobu předsednictví za, za této nové situace. E, jedná se o dobu, která zatím nemá tedy jasný e, právní rámec. Zakládá se na etickém kodexu. Nicméně ehm, právně ne tak úplně existuje, nicméně existuje. Na základě článku 121.6 eh, by bylo možné prostřednictvím nařízení učinit evropský semestr semestrem, který by spojoval politiky Evropské unie a nezakládal by se tedy jen na paktu růstu a stability. Eh, druhá otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, jsou mezinárodní dohody, což je také eh, na jednacím stole eh, evropských institucí. Výbory pro zahraniční záležitosti, bezpečnost a obranu hovoří článku 218, kde je stanovisko parlamentu eh, vyloučeno jen u těch dohod, které jsou součástí eh, společné bezpečnostní a eh, obrané politiky. Tedy ty, které nejsou na 100% tohoto typu, vyžadují tedy souhlas Evropského parlamentu. Na základě tohoto právního základu je tedy možné dojít v soudních záležitostí eh, k vydáním pirátů, například v průběhu mise Atalanty u Mauricia. Eh, bylo ratifikováno, že tato mise je mise eh, mise společné bezpečnosti obrané politiky, to znamená, že předtím nebyla předběžně vyjednána. Jak vy tedy hodnotíte vývoj v této tak důležité oblasti. Pane Fner? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych velice rád jenom krátce využil příležitosti, protože většina témat byla již kolegy zmíněna, ale k jednomu tématu bych se přece jenom rád zeptal v souvislosti tady s časem. A to je téma Evropské občanské iniciativy. Já jsem vám jednou v našem osobním rozhovoru řekl, že tím, že v Dubnu došlo ke schválení, eh, nedošlo k vyřízení tohoto úkolu, protože zůstává celá řada otázek eh, otevřená a my s určitými obavami pohlížíme na to, že v některých členských státech transpoziční proces do národního práva probíhá velice rozdílně. V několika zemích vůbec není jasné, kdo je proto příslušný. Jiné země říkají, že to, co v nařízení se píše o onlineovém elektronickém podpisu, nelze transponovat protože potřeb, jsou zapotřebí vnitrostátní ustanovení eh, pro oficiální využití internetu, a protože ta, která mají v rámci vnitrostátních nařízení, mají, v sobě, mají zapsáno něco jiného. Jiní zase říkají, e, že kontrola e, by e, měla vést tomu, že se bude přeskoumávat každý jeden elektronický podpis, což by znamenalo ohromný časový sklus a ohromnou administrativní zátěž. Já to říkám, protože chci upozornit na to, že je tady obrovská potřeba ko koordinace v rámci rady, aby členské státy to, na čem se společným dohodneme, komise, rada a parlament, také skutečně společně realizovali. A sice aby eh, došlo k dobré možnosti použití těchto občanských iniciativ v každém státě. Chtěl jsem vás na to upozornit, abyste v zůstajících, zbývajících, promiňte, týdnech mohla eh, ještě něco v této oblasti učinit, abychom mohli pokračovat na této cestě. Nyní máte slovo vy, paní ministrině, abyste mohla zodpovědět tyto četné dotazy. Všichni jsme vyjádřili vděčnost za vaši práci. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem za dotazy, eh, cené poznámky a eh, slova ocenění maďarského předsednictví. Pane předsedo, vaše slova o rejstříku transparentnosti tím bych chtěla říci, že už jsem zdůraznila v úvodu, ano, že si myslíme, že je to velice důležitá věc. Vítáme tento závazek Evropského parlamentu a Evropské komise k vytvoření dohodě o rejstříku transparentnosti a také tu politickou deklaraci, která je podle mne pozitivním krokem rady. Myslím, že se budeme dále řídit tímto směrem, budeme dále Eh, trvale hodnotit, jak se situace vyvíjí a budeme sledovat další práci na rejstříku transparentnosti. Děkuji mnohokrát paní Gormaj. Eh, Co se týče vaší eh, konkrétní otázky, paní Gormaj, hovořila jste o Islandu a tam jsme říkali, že 27. června při dalším kole vyjednávání Eh, budeme o tom hovořit, budeme o tom hovořit na radě, v pracovní skupině rady a budeme se snažit eh, zabývat všemi jednotlivými kapitolami pro přistoupení. Doufáme, že uzavřeme některé kapitoly, že se nám podaří otevřít všechny tedy a některé uzavřít. A Eh, Island je země Evropského hospodářského prostoru. Jsou tu určité eh, otázky, které jako například veřejné zakázky, vzdělávání a některé jiné eh, kapitoly, například výzkum, které bychom měli tedy otevřít a také snad uzavřít. Co se Schengenu týče, my jsme převzali předsednictví za doby, kdy německo-francouzský dopis eh, byl tedy oznámen. A bylo řečeno, že ohledně Rumunská a Bulharska zde nebude, nedojde v průběhu maďarského předsednictví k přistoupení Rumunska a eh, Bulharska. My jsme nevzdávali naději a musím říci, že musím vyjádřit vděčnost Evropskému parlamentu za podporu a také Mm, eh, zpravodajům musím říci, že se odehrála velice užitečná diskuze minulý týden eh, v parlamentu. Hodně se diskutovalo také na radě. Byla vykonána obrovská práce a některé země, které byly proti přistoupení těchto dvou zemí, eh, bylo jich pět, ne jedna, změnili svůj názor a každý nyní chápe, nebo rozumí tomu druhému lépe. Víme nyní, jaké je smýšlení těchto zemí a Bulharsko, Rumunsko vědí, co si tedy myslí Eh, další země. Víme, že eh, Rumunsko a Bulharsko vykonalo velké úsilí a můžeme říct, že technická kritéria přistoupení do šengenského prostoru byly splněny Rumunskem i Bulharskem. To je obrovský úspěch a obrovský vývoj, jak bylo také jasně řečeno. Další etapa se odehraje v září a doufáme, že rozhodnutí bude přijato pro další eh, kroky. Eh, zazněly určité návrhy na cestovní mapu. V únoru se hovořilo o otevření eh, kdy tedy některé státy nebyly úplně spokojené s tím vším, ale doufám, že se nám to podaří celé uzavřít. Politická rozhodnutí by se měla přijmout za eh, polského předsednictví. A už Eh, pozice zemí docházejí určité konvergence. To já vidím jako úspěch. Co se týče schůzek, nebo tedy schůzí AKT a Kozaku, to bylo úspěchem našeho předsednictví. Myslím, že tady jsme skutečně vykonali dobrou práci a také eh, pan předseda Kosako se účastnil eh, tohoto shromáždění i někteří poslanci. Byla na nás směřována celá řada otázek a bylo zřejmé, že vlastně všichni jdeme stejným směrem. Silná Evropa. A to je to, oč jsme usilovali. Je tomu rovněž tak, že je to také technická a právnická otázka, co se týče této kampaně pro life, eh, pro život. To byla kampaň proti přeru, umělové, umělému přerušování těhotenství a byla financována i z části z evropských prostředků. My jsme ale nezměnili eh, odpovídající legislativu v Maďarsku, ale bylo to považováno, bylo to vnímáno v Maďarsku jako šance pro provedení této kampaně, ale to E, také e, znamená, že je třeba pomoci těm, kteří nemohou mít děti a děti chtějí adoptovat, ale tato kampaň, která byla z části financována evropskými penězi, to jistě nebylo v pořádku, na to jste správně poukázala a co se týče ten, tohoto specifického případu, myslím, že už je to vyřešeno, ale tady ještě další otázka právní povahy a sice otázka v komisi evropské a zeptat se, patří to k programu Progres ano či ne. První práce již byly učiněny a během našeho předsednictví to neskončí, bude to vedeno ještě dál, problémy jsou známé a domnívám se, a to bych tady také naprosto jasně ráda řekla, že to naprosto souvisí s tím, co hájí maďarská vláda. Kolega Pros, na vaši otázku už jsem vlastně částečně odpověděla eh, v souvislosti se Spojeným královstvím. Teď budu pokračovat anglicky. Eh, from the charter. Eh, dobře si uvědomujeme, že státy, které dostaly opt-out v náležitém čase, mají situaci trošku jinou než například Česká republika, která o něj požádala později. V Evropské radě šlo o to, že opt-out z této kapitoly musí eh, být připraven tak, aby byl hotov v době, kdy bude Chorvatsko přistupovat do Evropské unie. V současnosti tedy toto stále ještě není definitivně vyřízeno. Samozřejmě ta, ten časový sled je jasný, ale bude se jednat o úplně eh, jiný legislativní dokument. Nesmíme totiž míchat přístup nové členské země s eh, pozměněním jiného ustanovení smlouvy. Eh, jak doufám, podaří se nám uzavřít jednání s Chorvatskem a eh, všechno podepsat, eh, což bude práce na několik příštích měsíců. Není to vůbec jednoduchá věc, ale jak doufám, podaří se toto uzavřít během polského předsednictví a najdeme dobré řešení i pro tento dodatečný pozměňovací návrh a problémy spojené s ním, pokud to bude nutné. Děkuji i panu Dafovi. Já si frustrovaná nepřipadám, upřímně řečeno. V souvislosti s tím, že bychom toho měli bývali dosáhnout méně, než jsme chtěli. Musíme si však všichni uvědomit eh, vlastní odpovědnost. Eh, musíme být eh, efektivní a musíme se zaměřovat na témata, která leží v jádru jednotlivých diskusí zde v parlamentu. Bylo, myslím, velice zajímavé, že vždy, když jsme pracovali se zpravodaji v různých výborech, jsme vždy dokázali najít nějaký, nějaké kompromisní stanovisko, nějaký způsob, jak pokročit dál. Podařilo se nám propracovat se všemi těmi politickými vrstvami, ehm, ať už jde o korelační tabulky nebo interinstitucionální vztahy. Vždy bylo jasné, že zpravodajové jsou ve velmi složité pozici, protože chtějí dosáhnout pokroku, ale spousta věcí jim v tom brání. Myslím si, že se nám v této oblasti podařilo dát velice jasný signál. Předložili jsme několik zcela konkrétních návrhů na to, jak zjednodušit, zjednoznačnit tyto vztahy a jak doufám, parlament tuto naši motivaci pochopil. Pokud jde o korelační tabulky, ano, souhlasím, je to dobrá věc, pokud jde o transparentnost. Můj členský stát je jeden z nových členských států. My jsme vždy používali eh, korelační tabulky, takže pro nás to komplikace není. Nicméně chápu a ehm, dokážu ocenit eh, to, že v jiných členských státech, zejména ve státech s federální strukturou, eh, kde ta transpozice, to provádění legislativy probíhá na několika úrovních a je mnohem složitější. Chápu, že oni tvrdí a mají pravdu do značné míry, že to je úkol komise. Komise je strážcem smluv a zárukou provádění legislativy. Měla by to proto být jejich práce zajistit, že se e, tato implementace provádí. Samozřejmě, když se korelační tabulky připojí přímo k dané legislativě, má komise potom daleko jednodušší práci před sebou. Ale momentálně je to něco, co není povinné a chtěla bych proto poprosit o vaše pochopení, o pochopení ze strany parlamentu, tak abychom se v skutku mohli zaměřit na Eh, témata jako taková, která se řeší. Pokud jde o MFF, eh, jsem velice ráda, že jsme toto téma zmínili, nechtěla jsem eh, je zmiňovat na začátku, protože by to trvalo moc dlouho. Jedná se o dva články, článek 324, kde se mluví o e, úrovni zapojení předsednictví. Na běžných zasedáních se mají odehrávat mezi předsedy e, rady a parlamentu a komise. E, to už se stalo pravidlem. Měli jsme zasedání v lednu, v dubnu a e, poslední bude příští týden e, na, na půdě Evropské rady. A předsedové zde budou diskutovat o rozpočtových záležitostech, tak jak to činili během našeho celého předsednictví. Rovněž je na programu to, že předseda Evropského parlamentu bude moci zahájit diskusi na začátku e, celého zasedání. Takže toto je kontext těchto jednání. A poté máme článek 312, který bude eh, prováděn tak, implementován tak, že my navrhujeme, že zástupci parlamentu budou mít možnost eh, výměny názorů s předsednictvím Eh, a s nastávajícím eh, triem předtím, než eh, dojde k všeobecnému zasedání, kdy má být na programu celé téma MFF. Tím vytvoříme parlamentu příležitost dát dát na zasedání GAK dostatečné vstupy, na základě kterých poté bude parlament informován o výsledcích diskuse. Je to nástroj, který zajistí parlamentu přístup k eh, dokumentům eh, vytvořeným před nebo po zasedáních DAC, tak, abyste vy měli k dispozici všechny dokumenty, které potřebujete pro svou práci. Takže toto je postup, který jsme navrhli. Eh, máme pro něj podporu následujícího tria, a který zohlednil i Koreper. Jsem si jistá, že eh, toto celé téma se bude v nejbližších dnech diskutovat i zde na půdě Evropského parlamentu. Pokud jde o téma těch 18 členů Evropského parlamentu, toto už řeší členské státy Eh, jak víte, ty teď musí ratifikovat eh, ten protokol v eh, souvislosti s národními ústavními požadavky a ratifikací římskou. Řešilo se to už od prosince loňského roku. V rámci zrychlení celého procesu Koreper 30. března vyzval členské státy, aby finalizovali ratifikaci co nejdříve a během posledních šesti měsíců, jak mohu říci, eh, bylo 12 eh, a teď jich je 21 členských států, kde ratifikace už byla dokončena. To znamená, že nám zbývá už jenom 6 členských států, které to ještě nedokončily. Pokud jde o vlastní prostředky MFF, eh, toto je jedna z věcí, která se bude řešit během jednání s MFF. Uvidíme, jaký bude návrh komise jaké bude eh, přesné znění návrhu. Ale jsem si jistá, že Rada o tomto bude diskutovat a parlament bude mít všechny náležité příležitosti se tímto zabývat. Pokud eh, se parlament chce účastnit mezi, mezi parlamentní konference s jednotlivými e, národními parlamenty, na to máte samozřejmě plné právo. Myslím si, že to bude jednoznačně přínos, přínosné pro e, celkové jednání. Národní parlamenty samozřejmě hrají v tomto velice důležitou roli protože eh, je fakt, že jsou teď významnějšími aktéry i na tomto poli díky Lisabonské smlouvě a stále častěji své kompetence také využívají. Proto si myslím, že i eh, národní vlády jednotlivých členských států budou chtít mít nad MFF eh, vyšší kontrolu. Konec konců je to jejich právo. Pokud jde o otázku pana Českovského, pokud jde o o permanentní předsednictví, o trvalé předsednictví a o e, proměnlivé předsednictví. Když jsme uspořádávali 1. června e, schůzi mezi e, oběma trii, bylo hlavním, hlavním tématem na pořadu jednání byly smlouvy. A v podstatě to, zda máme dělat více, než po nás smlouvy chtějí, nebo zda se jich máme držet. Z naší strany mohu říci, že si myslíme, že se jednalo o naprosto vynikající spolupráci. Byli jsme schopni si vzájemně naslouchat a e, i na úrovni e, předsedu vlád e, se nám podařilo dosáhnout výborné spolupráce, kde na pravidelných, většinou měsíčních zasedáních se řešila všechna témata, která byla na pořadu jednání pro Evropskou radu. Eh, měli jsme na starosti přípravu jednání, eh, měli jsme na starost eh, určité, určitá témata, například um, migrační záležitosti a celkovou situaci v severní Africe. A faktem je, že toto byla původně odpovědnost SPOP, nebyla to odpovědnost naše a vlastně nebylo možné měnit kontext celé smlouvy, ale myslím si, že spolupráce celkově byla velice dobrá, podařilo se nám řešit všechna témata, která se během našeho předsednictví objevila. Eh, když si stanovíte příliš vysoké ambice, příliš velké ambice, eh, tak budete mít potíže, protože nezískáte potřebnou spolupráci ze strany ostatních institucí a eh, bude to generovat další, další problémy, kterých máme v rámci EU už dost, takže to byla ta naše filozofie. Pokud jde o e, výdaje, e, pokud jde o e, absolutorium, to bylo téma poněkud nové. Nabídli jsme dlouhodobou práci na absolutoriu, přičemž parlament v hlasování se rozhodl toto nepodpořit faktem je, že tuto diskusi o absolutoriu můžeme vést eh, rok co rok. Eh, parlament to může zamítat, nicméně my si myslíme, že eh, je potřeba v tomto smyslu dosáhnout nějakého dlouhodobého řešení. Faktem je, že dochází k různým výkladům smlouvy i ze strany osob eh, v, zde v parlamentu a e, některých lidí v radě. Proto si myslím, že by takovéto dlouhodobé řešení bylo na místě. Pokud jde o komentář pana Galtieriho k evropskému semestru, což jste eh, zmiňoval i vy, pane kolego, já považuji evropský semestr, ačkoliv nemá žádný základ ve smlouvách, ne za legislativu, ale spíše za jakýsi časový plán, za jakýsi nástroj pro politické rozhodování, který je, myslím si, velice důležitý. A je důležitý zejména z, hledisku z hlediska závazků členských států. Členské státy by tyto závazky měly, eh, měly respektovat. A eh, v podstatě eh, rada komise získávají eh, nástroj pro kontrolu toho, zda jsou tyto závazky skutečně respektovány v členských státech. Všechno to samozřejmě začalo eh, publikováním eh, výročního průzkumu komisí, který se pak diskutoval a eh, na který jsme ze strany Evropské rady dostali příslušnou, příslušné politické pokyny a poté to bylo úkolem členských států pracovat s národními konvergenčními programy a dodat zpětnou vazbu Evropské komisi, která tyto závazky zpětně zhodnotila, na základě čehož když členské státy dostaly eh, to své hodnocení, začaly eh, někdy poněkud popuzeně reagovat. Ačkoliv já osobně si myslím, že je jednoznačně přínosné mít soustavné hodnocení závazku a jejich plnění ze strany členských států. A eh, teď to všechno půjde zpět do Ecofinu a EPSCA na příští týden, ještě předtím, než se tímto začne zabývat opět komise, která pak bude o e, tomto balíčku informovat Evropskou radu. Nemyslím si, že je potřeba pro toto vytvářet nějaký základ, právní základ ve smlouvě. Je to e, zkrátka úkol, který souvisí s řízením e, ustanovení Lisabonské smlouvy a právě za účelem zachování transparentnosti, zlepšení transparentnosti byl evropský semestr zaveden. Ještě jeden komentář k tomu balíčku Sixpack, balíčku hospodářských opatření. E, my jsme samozřejmě velice otevření, na trialogu to velice brzy zazní, že e, parlament ze strany e, rady dostal mnoho ústupků v tom smyslu, jak zakomponovat evropský semestr do legislativy v rámci balíčku Sixpack. V souvislosti s tím, aby parlament měl lepší přehled o implementaci eh, tohoto celého hospodářského balíčku. Je to, myslím, dobrá příležitost pro vás, abyste eh, lépe pochopili celkové souvislosti toho, eh, těchto hospodářských opatření. Pokud jde o vnější zastoupení, toto je téma, které bude komplikovat život každému předsednictví, myslím si. My jsme velice tvrdě pracovali v zákulisí většinou případ od případu. Od lesnictví až po Bůh ví, jaké mezinárodní konference, které se během maďarského předsednictví odehrávaly. Není žádné univerzální řešení. Každý případ je jiný, každý má jiné řešení. Zejména pokud dojde k, smíšeným, k případům smíšených kompetencí, protože výklady se samozřejmě různí. Přístup, který jsme zaujali, my, eh, my jsme se zakla- si zakládali na, předchozí, na zkušenostech z předchozích jednáních, jednání a myslím si, že se nám podařilo dosáhnout eh, poměrně značných úspěchů, například v oblasti lesnictví, kde členské státy měly eh, diametrálně odlišné názory a eh, až budeme jednat ve Stockholmu, bude, myslím, naprosto jasné, kdo chce co, kdo má na hlavě jakou čepici, když to řeknu obrazně vlastně i tento faktor, kdo je kdo, byl poměrně významný při jednání v Ženevě nebo v New Yorku, eh, kdy u některých témat byla diskuse snažší, u některých byla, eh, byla komplikovanější. Nicméně pro všechna témata se nám podařilo najít nějaké kompromisní řešení a minulý eh, týden se nám, jak říkám, i v tomto velice složitém tématu podařilo dosáhnout konsenzu. Ani zde nám smlouva život nezjedno, nezjednodušuje, Není totiž jasné, kdo má co vlastně na starosti, co má dělat rada, co má dělat komise, co mají dělat členské státy. Takže jak říkám, myslím si, že toto téma i pro příští předsednictví bude eh, záležitostí velice složitou. Pan Hefner, pokud jde o občanské iniciativy a a elektronické podpisy. I zde musíme řídit implementaci legislativy v rámci členských států je potřeba zejména eh, koordinovat. A tuto roli nemá rada, tuto roli má komise. Komise by měla eh, kontrolovat, jak se implementace v členských státech provádí. Nicméně samozřejmě eh, řídícími prvky tohoto tématu jste vy, takže když to budete sledovat, 30. června bude první eh, setkání s odborníky v komisi, kde eh, snad nám bude řečeno, co se vlastně přesně všechno odehrává. Pane předsedo, eh, doufám, že jsem vyčerpala všechny otázky, které zde zazněly. Myslím, že se nám všem podařilo naučit se žít s Lisabonskou smlouvou a plně ji respektovat a i v případech, v, v případech, kde ta smlouva není úplně jasná, se nám život trošku zkomplikoval, to je logické. Poslední poznámka. Pokud budeme trvat na eh, rozdělením kompetencí eh, stanoveném Lisabonskou smlouvu a pokud nebudeme neustále pouze hledat, kdo už co neměl dělat a soustředíme se na témata, kterými se má naše legislativa zabývat, myslím si, že se nám podaří dosáhnout eh, lepší atmosféry, která zjednoduší mezi institucionální vztahy v rámci EU. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám, paní ministrině. Chceme vám zatleskat a vyjádřit tím naši eh, vděčnost a jsem přesvědčen, že heslo Maďarska na toto předsednictví, a to silná Evropa s lidskou tváří, by nemělo být chápáno jako slogan, který by měl platit jen 6 měsíců, ale eh, heslo, které by mělo platit ustavičně. Děkuji vám ještě jednou. Yes. Yes.